necessary. Dear colleague, please, we have to go. The agenda is... Kolegyně, kolegové, máme toho hodně na pořadu jednání, takže bych vás poprosil, abyste zaujmuli svá místa a začneme. Bene, siete tutti pronti, diamo allora inizio alla votazione. Takže eh, začneme hned s hlasováním. Hlasuje se o návrhu usnesení o zprávě o pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie za rok 2010. Zpravodajem je pan Thaler. Takže začneme s pozměňovacím návrhem 11. Kdo je pro? Pan Koken. Pan Koken má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ještě než začneme s hlasováním, když dovolíte, tak bych vás chtěl požádat, abyste předložil k hlasování ústní pozměňovací návrh, který předložili kolegové. A tento pozměňovací návrh se týká odkazu e, na jméno Makedonie v textu usnesení. Návrh tkví v tom změnit název Makedonie v textu e, na výraz bývalá eh, Jugoslávská republika Makedonie. A všechna eh, přídavná jména eh, by měla také být následně takto změněna. Dobře, děkuji. Pokud se nikdo proti tomu nestaví, zpravodaj souhlasí. A Pan Lansdorf, vy jste proto? Vorsieht, ob das äh, mündliche, der mündliche Änderungsantrag. Teda, chci říci, eh, chci se zeptat, jestli je ústní návrh ještě přípustný, anebo zda námitka jednoho člena stačí k tomu, abychom návrh nepřipustili. Pokud by tomu tak bylo, tak já bych znesl námitku proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Allora basterebbe la proposta di un Děkuji, dobře, takže jeden eh, kolega stačí, pokud se nikdo nestaví proti, ale vy se stavíte proti, takže o tom nemůžeme hlasovat a budeme teď hlasovat o jedenáctém pozměňováku. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, není to jasné, takže to budeme kontrolovat elektronickým hlasováním. Hlasujeme o jedenáctém pozměňovacím návrhu, zahajuji hlasování. Ještě je tady asi eh, deset kolegů, kteří nehlasovali. Ci sono schede inserite ma senza voto. Eh sì, probabilmente eh, jejich hlasovací karty jsou eh, v zařízeních, ale nehlasovali ti dotyční, teď už snad ano, takže 21 ke 13 je to tedy, je to tedy schváleno. Kdo je 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď 15. Čtrnáctka, říká předseda. Čtrnáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět, 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Není to jasné. Hlasujeme elektronicky. 28. pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 k 18. Návrh je přijat. Kompromis 3. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 předseda. U 49 je e, ještě žádost o elektronické hlasování, takže 49 elektronicky. Končím hlasování. 26 pro, 23 proti, přijato a teď 51 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 56 s ústním pozměňovacím návrhem od Kukana pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď 61 pro, proti, zdržel se, přijato. 62 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď 70 pro, proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, e, zamítnuto. 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74 je staženo, 73 pro, proti, zdržel se, přijato. 78, oddělené hlasování. První část, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 6, pro, proti, zdržel se, přijato. 82 pro, proti, Není to jasné, takže elektronicky 82 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 proti, 23 pro, návrh je zamítnut, 2,80 zamítnuta, teď 3,80 pro, proti, přijato, 84 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 s ústním pozměňovacím návrhem od pana Kukana, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 89. Pro? Co byste chtěli? Eh, zkontrolovat 88. Dobře. V pořádku. Elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 88. Zahajuji hlasování. 88. Končím hlasování. 40 pro, 11 proti, jeden se zdržel. Návrh je přijat. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 90. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kompromis 8, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 96, kde je pro, si tajemník mě právě opravil, říká předseda, musíme ještě hlasovat o 94. a 95. Takže 690 jde stranu a teď 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 96. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 97, 98 jsou identické. Chcete to zkontrolovat? Si děláte legraci? Ale dobře, takže 97, 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? 99 je, eh, jde pryč a teď kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 110 eh, pro, proti. Myslím, že to bylo eh, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Dobře, takže hlasujeme o 110. Zahajuji hlasování. Ještě nikdo nehlasoval, prosím. Končím hlasování. 21 hlasů pro, 38, 33 proti, 33 je tedy proti, 21 pro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 ne, omlouvám se, říká předseda. 123, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 124, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 125, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 126 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 127 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 136 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. 137 pro, proti, zdržel se, já bych řekl, že to bylo přijato, ale nejsem si jist, takže to zkontrolujeme elektronicky. 137. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 hlasů pro, 29 proti, návrh je zamítnut. Kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 zdržel se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdržel se, přijato. 149 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 151 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ne, opravuje se předseda přijato. Bod úvodního ustanovení A, e, pozměňovák 2, pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo přijato, říká předseda. Trojka, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyřka, pro, proti, zdržel se, e, přijato. paní Janako. Eh, pane předsedo, co se týče pozměňovacího návrhu 5, tak bych ráda věděla, zda ještě můžu připojit ústní pozměňovací návrh vlastní. Je zapotřebí vypustit especially of the governments. Výraz especially of the governments v té poslední větě navrhuji vypustit. To by se mělo vypustit a e, pak by tam bylo EU institutions and eager member states. Takže předseda e, říká, vy navrhujete vypustit to je tedy váš návrh. Pokud jsou námitky, tak to nemůžeme přijmout. Vidím, že tam někdo zvedá ruku. Je to námitka? Ne, námitky nejsou. Paní Cornelsen, chcete něco říct? Chcete eh, si vzít slovo? Nezdá se, že tomu tak je, takže nikdo nemá námitky. To znamená, že můžeme hlasovat i s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro, kdo je proti? Ne, omlouvám se, eh, říká předseda, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 5. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 ku 27, návrh je přijat. Šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osmička pro, proti, myslím, že to je zamítnuto. Devítka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. Konečné hlasování, e, elektronicky zahajuji hlasování. Chiusa la votazione. 49 favorevoli, 7 contrari, 3 astenuti. Complimenti al relatore, passa con ampia maggioranza. Abbiamo ora da votare eh, la relazione sui flussi. Děkuji, pan zpravodaj. Zpráva byla přijata velkou většinou a nyní budeme hlasovat o zprávě o migračních tocích plynoucích z nestability. Zpravodaj je bývalý První místo předseda Fiorello Provera. Pozměňující návrh 80. Ne, promiňte, 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 99 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 100 pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Takže nyní elektronicky ověřujeme. Zahoji hlasování, je to číslo 101. Ukončuji hlasování. 30 proti, 26 eh, pro zamítnuto, 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 103 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 105 pro, proti, zdrželi se schváleno, 106 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 107 pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset ověřit. Ověřujeme číslo 108 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno 31 pro. 108 pro. Proti Schváleno. pro. Ale když já, říká pan předseda, jsem na pochybách, tak vás možná strhnu. Takže konec s pochybami, chceme hlasovat rychle, ale samozřejmě musíme zohlednit každý jednotlivý hlas. 29 pro, takže schváleno. Kompromis 1 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 111. 111 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 113 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 115 pro, Proti? Zdrželi se? Nevidím to přesně, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. 115. Vám už se nechce, tak to na mě působí. Já pořádně nevidím, jak zvedáte ruce. Takže 115 ověřujeme. Končím hlasování. 41 proti 55. Zamít, je to zamítnuto. 117 pro, proti, že se schváleno. 118 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Řekl bych, že je to zamítnuto 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, Budeme to muset ověřit, tedy ověříme číslo 129, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 6 proti. Mám opravdu pocit, že nezdviháte ruce pořádně. 130 pro, proti, zdrželi se tak je to správně. Zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 135 pro, Promiňte, říká předseda, nejdříve 136. Takže ještě jednou. 136. O tom nyní hlasujeme. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 137 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 138 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 139 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 2 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní číslo 145 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 146 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní podměňovací návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 148 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 no, pro, proti, zdrželi se, Budeme to muset ještě ověřit. Číslo 151 elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 proti, 9 pro. Vy si snad sedíte na rukách. Takže 152 pro, proti, že se zamítnuto. 153 pro, Chcete to ještě ověřit? 152, dobrá, takže ověřujeme číslo 152, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 proti, 28 pro, tedy zamítnuto. 153 pro, proti, Drželi se Schváleno 154, tedy ještě jednou 153 elektronicky, zahajuji. Končím hlasování. 30 proti 28 pro, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 157 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 158 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Stop. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to bylo schváleno. 167, ne, budeme to elektronicky ověřovat.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 Zamítnuto 34 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 35 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 37 pro, proti, zdrželi se. To budeme muset ověřit, tedy 37 elektronicky ověřujeme. Zahajuji. Končím hlasování. 26 proti, 34 pro schváleno, 38 pro, proti. Prosím, zvedejte ruce jednoznačně, ještě jednou 38. Ověřujeme, zahajuji.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, schválena 65 pro, proti, zdrželi se, schválena 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 86 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 89 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 90 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 91 pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 92 pro, proti, 160. to 93 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 94 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 95 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 96 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 1. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvě dv, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. čtyři. pro,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 Zdrželi se? Schváleno. 16. A pan předseda Soprave dostává se k 17. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18. Pro, proti, zdrželi se, budeme to muset ověřit. Zahajuji elektronické hlasování číslo 18. Končím hlasování. Třicet šest pro, dvacet pět proti, schváleno devatenáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. dvacítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Stanovisko výboru LIBE. L1. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. L2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. L3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L4. Promiňte ještě jednou L3. Budeme elektronicky ověřovat. Zahajuji hlasování, je to číslo L3. Končím hlasování. Třicet pět pro, 24 proti, takže to bylo schváleno. A jsme u L4 ve dvou částech. První část pro, proti, strželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, strželi se, zamítnuto. L5 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno L6 pro, proti, zdrželi se, schváleno L7 pro, proti, zdrželi se, schváleno L8 pro, proti, zdrželi se, schváleno L9 pro, proti, zdrželi se, schváleno L10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní L12 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Druhá část. Elektronicky ověřujeme. A je to první část eh, čísla L12. Hlasujeme o první části čísla L12. Končím hlasování. A je to 26 proti 29 pro, takže to bylo přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. L13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. L14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. L15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže to ověříme. Zahajuji elektronické hlasování číslo L15. Ještě jednou elektronicky ověřujeme L15. Skončí hlasování 33 pro 26 8 proti. Bylo to opravdu schváleno. L16 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. L17 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. L18 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. L19 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. L20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. L23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. L24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u Stanoviska výboru DV. Návrh D1 ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. D2 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. D3 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Elektronicky ověříme a týká se to čísla D3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 33 proti, zamítnuto D4 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto D5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto D6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto D7 pro, proti, zdrželi se, schváleno D8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto D9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto D10 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto D11 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budeme to ověřovat. Druhou část D11 zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 36 pro, 25 proti, takže to bylo schváleno. D12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. D13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. D14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. D15 pro, proti, zdrželi se, schváleno D16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobrá, zbývající pozměňovací návrhy spadají do článku 50, ale my zde máme ještě číslo 28, na které jsme zapomněli. O tom budeme ještě muset muset hlasovat. Na číslo 28 jsme zapomněli. Hlasujeme tedy o pozměňovacím návrhu číslo 28. Je to na stránce 4. To na 4 na vašem hlasovacím seznamu. Tam se můžete podívat na to, jak máte hlasovat. Ještě jednou. Návrh číslo 28. Je to Sladit eh, s kompromisem 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme elektronicky hlasovat k celkovému návrhu. Zahajuji hlasování. Ještě několik hlasů nám chybí, ale já to přesto nyní ukončí. Pravděpodobně jste vložili kartu, ale nehlasovali. Takže já jsem velice rád, že vás, vám mohu říci, že to bylo odhlasováno 53 plus, tedy jeden hlas proti a tím blahopřeji panu Spravodajovi. Protože ten hlas proti to byl on sám. A nyní musíme přistoupit ještě i poslednímu hlasování. Takže je to účast eh, absolutoria 2009, souhrný rozpočet EU, paní de Kaiser. A kdo je pro, proti? Eh, tři pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyři pro, proti, zdrželi se přijato, pětka pro, proti, zdrželi se přijato elektronické hlasování, které otvírám nyní. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Takže máme pro 53 minus 1, 3 se zdrželi a já blahopřeju zpravodajce. Takže hlasování tím končím. Allora, invito eh, il vicepresidente designato. A vítám tady designovaného viceprezidenta, pan Pas, pana Paskura nebo pana Proveru, tady dopředu k předsednickému stolu, protože eh, nyní jsem na řadě já se svojí zprávou. Ah, l'altro. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přejdeme k dalšímu bodu a začneme diskuzi eh, výroční zprávy Rady pro Evropský parlament. Je to zpráva pana Albertínyho. Takže kolegyně, kolegové, pojďme s tím trochu pohnout. Zpráva pana Albertínyho je teď tedy na řadě a byl bych rád, kdyby si teď pan Albertíny vzal slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, aby kolegové a kolegyně měli dost času prones své příspěvky. Takže je to výroční zpráva Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Máme tu 273 pozměňovacích návrhů, to je o sto více než v tom předešlém případě a myslím, že to ukazuje, jak velký je zájem o, tento, o toto téma této uh, nové bezpečnostní a zahraniční politiky. Evropská vnější služba se stále dále strukturuje a tady se odkazuje ještě na základní roli parlamentu jako kontrolní instance. A musím poukázat na to, že ten poslední vývoj ve východní Evropě, v Bělorusku, ale i ve Středomoří, hovořím o těch krizích v Egyptě, Libii a Tunisku, že by možná vyžadovali aktualizaci textu, protože já jsem jej vytvářel před několika týdny a tato situace se dále vyvíjí, protože by bylo možná eventuálně nutné podat ústní pozměňovací návrhy, než budeme hlasovat v AFETu. Většina pozměňovacích návrhů se zabývají multilateralismem, rezolucí OSN, vztahy v Kosovu, Ruskem, Egyptem a Tuniskem. Jsou tu různé návrhy, které se momentálně zkoumají, abychom se pokusili poněkud snížit to číslo z 273 na nějaké číslo nižší. A já se budu domlouvat se stínovými zpravodaji. Příští týden o tom budeme diskutovat v tom týdnu od 28. března. Asi 25 pozměňovacích návrhů je tady předloženo k diskusi a zřejmě pokryjí tedy asi tu půlku 12. dubna, jestli před hlasováním budeme schopni říci, jaké jsou ty definitivní pozměňovací návrhy a vysvětlit je. Jsou tu některá témata, kde byly podány pozměňovací návrhy, týkají se se různých témat, já je uvedu, jsou to obecné cíle bezpečnostní politiky, evropské vnější služby, řízení krizí, energetická politika, právní stát, demokracie. Já to tady nebudu všechno uvádět, ale i vztahy k NATO a podobně. To nebudeme všechno vysvětlovat, to učiníme, až budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích. Také je to rozšířeno podle geografických regionů, jak víte, tak budeme eh, hlasovat v plénu pro zasedání v květnu takže to bylo všechno z mé strany úvodem a jsem zvědavý na příspěvky kolegů. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. K těmto bodům kolega Albertini už na to poukázal. Ty nejnovější události by měly být zapracované do této zprávy. Je to v podstatě už zpráva o té minulosti. A já se domnívám, a některé moje pozměvací návrhy, a nejenom moje, eh, od vysoké představitelky, právě když tu podáváme zprávu o té minulosti, tak eh, by se to mohly připojit i strategické návrhy jak pro přítomnost, tak do budoucnosti, protože v podstatě musíme vždycky vzít v úvahu to, co teoreticky není předmětem zpravodajství a to nemá velký smysl. A já bych kolegu Albertiniho eh, požádal promluvit s vysokou představitelkou, zda bychom v budoucnosti takovéto zprávy měli projednávat v kapitole o tom běžném a budoucím vývoji, protože to bude snadnější. V tomto případě tady také kolega Albertini poukázal na eh, roli diplomatické služby a vysoké představitelky eh, v příštích měsících. To nebude úkol lehký. Já očekávám tedy, jak to bude kolega Albertini hodnotit, ta pozitivní i negativní stanoviska. Myslím, že musíme být jak diplomatičtí, tak otevření, protože tady nemá cenu prostě i bude předseda Barozo v tom plenu přítomný. Eh, nesmíme hovořit jenom negativně, protože to by mohlo být proti EU z neužito. Paní Ashton je v eh, obtížné pozici a potřebuje pomoc, co se týče jeho úkolu. Takže samozřejmě můžeme se dovolit kritické poznámky, ale v podstatě by tato zpráva měla posílit její roli a budoucí úlohu a neměla to být kritika proti této funkci a, a vůbec kritika této vnější služby. Musíme se také podívat na to, jak ty diplomatické služby fungovaly v poslední době, to znamená eh, ty, které byly pod určitým nátlakem nebo stresem jak to všem dofungovalo, jestli tu jsou problémy. A samozřejmě také v severní Africe, protože tam, jak pomáhaly ty diplomatické služby, zda byly nápomocné informacemi a podobně. A tím se dostávám k dalšímu bodu nemáme žádné tajné služby. To je možná docela dobře, protože oni by tam jistě selhali v té severní Africe, ale potřebujeme eh, nějakou informační službu, která právě společně s neziskovými organizacemi a s opozičními skupinami navazovala kontakty v takovýchto režimech, jako je Severní Afrika nebo v Kavkaze, Střední Asii. Musíme tady získat více a lepších informací Měli bychom také působit otevřeněji a e, zjišťovat, jakým způsobem získává EU informace o situaci v těchto zemích. Potom východní a jižní sousedství. Tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů, o kterých se už dnes hlasovalo a také musíme zahrnout ten nejnovější vývoj. A můj poslední bod se týká budeme muset podpořit eh, také zdůraznit demokracii, sociální spravedlnost, eh, revolty v severní Africe, ty nesouvisí jenom najednou s probouzejícím se touhou po demokracii, ale samozřejmě také se sociální situaci, v které jsou vystaveni mladí lidé tam, protože nejsou splněny jejich sociální očekávání. To je závažný problém a lidé nemají lepší vzdělání, ale nemají práci nebo odpovídající práci. My jsme to viděli také v Uzbekistánu, že spousty mladých lidí sice vzdělání má, ale nedostají odpovídající práci. Řekněme, že dobře se to takto vyvinulo, že došlo k nějaké revoltě, ale celkově je také rozhodující otázka nejenom získat demokracii, ale i sociální spravedlnost a také ta situace na poli environmentálním, abych se nedostal už hned k tomu Japonsku, ale i ve střední Asii otázka čistoty vod, otázky ekologické jsou důležité. My jsme hovořili o velkém projektu přehrady v Tadžikistánu v možném dopadu na okolí. I tyto aspekty musí tato Evropská služba vnější činnosti brát v úvahu. I tady je mnoho návrhů tímto směrem. Na závěr já nezávidím kolegovi Albertinimu celou řadu těchto pozměňovacích návrhů a kompromis, že je bude muset schrnout do několika kompromisních návrhů. Já bych si přála, abychom se dospěli k nějakému společnému řešení. Nemůžeme prostě uh, hlasovat nějak velice různorodě osobně mám problém v tom týdnu od 28. protože se té naší politické skupiny máme schůzku v Aténách, ale to můžeme řešit bilaterálně a doufám, že se dostaneme tak daleko, že toho 13. budeme moci, moci v klidu hlasovat. Takže musím ještě připomenout, že v 16.30 eh, tady bude premiér Arménie. Prezident nebo premiér? Eh, bude to tak, pan Dav, budu tedy ještě rychlejší, než bych byl normálně. Pane předsedo, myslím, že to je trochu zvláštní, že diskutujeme o zprávě, která je údajně věnována zahraniční politice za rok 2009. To je opravdu již dávná minulost. Já si téměř nevybavuji, k čemu tam v tom roce 2009 došlo a docházelo. A myslím, že by bylo asi rozumnější, kdybychom se trochu zabývali eh, těmi našimi pravidly a postupy eh, a tím, jak se eh, stavíme k těm výročním zprávám abychom možná zvolili trošičku rychlejší způsob přeskumu těchto výročních zpráv. E, navíc e, samozřejmě máme za sebou e, a ještě to neskončilo, dost obtížné, složité období, kdy se zaváděl služba pro vnější činnost a souhlasím s panem Svobodou, že bychom asi neměli být příliš kritičtí vůči něčemu, co ještě není plně zakotveno, plně e, funkční. Nicméně jsou tady určité náznaky, které jdou v tom smyslu, že role e, Catherine Ashton e, je výrazně problematická a e, musím říct, že hovořím teď jako někdo, kdo se spolu podílel na definici této funkce e, v rámci smlouvy a měli bychom být velice citliví vůči tomu, jak obrovsky komplexní soubor funkcí vlastně ona e, má ve svém mandátu. E, i když musím říct, že obecně řečeno jí podporuji, e, takže musím říct, že se velmi často ona sama vnímá jako určitá, e, určitý typ takového prostředníka mezi radou a komisí a ne jako zastánkyně společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Podle z Lisabonské smlouvy má Catherine Ashton eh, pravomoc k tomu, aby navrhovala eh, zahraniční, společnou zahraniční politiku. A já se obávám, že bohužel až příliš často eh, prostě ona tu hozenou rukavici nesebere, jestli to tak mohu říct. A teď bych vás chtěl upozornit na odstavec 4. Já se tam snažím trochu definovat či um, vy, psat, eh, co by měla její funkce obsahovat. A to není pouze implementace eh, společné politiky, ale také její iniciace, její eh, vlastně vytváření, nabízení. A za třetí si myslím, že my tady potřebujeme uvnitř rady, Eh, určitou, určité pročištění situace, protože na jedné straně jsou tady státy, které nesouhlasí mezi sebou no, ohledně některých základních eh, zásadních otázek. Víme dobře, oč jde. Je to otázka třeba Kosovo, Makedonie a Turecka. A eh, tyto nesouhlasy se tak trochu zakrývají Eh, konflikty názorů mezi státy. A eh, v některých případech jde o eh, konflikty názorové, konflikty historických proporcí a myslím si, že by to všechno E, bylo lepší, kdyby e, se prostě e, konfrontovaly tyto nesouhlasné postoje, protože aniž bychom tady prošli nějakou analýzou, kde by se prostě věci vyjasnily, ne, tak, nemůžeme, tak nemůže dojít k tomu, že tady bude nějaký společný přístup, že se tady nějaký takový společný přístup objeví. Já se domnívám, že klíčovou otázkou otázkou, s kterou se budeme muset v příštím roce vypořádat, je Turecko. Myslím totiž, že naše strategie vůči této zemi totálně skolabovala. Jak jsem již řekl eh, minule, tak eh, se mi opravdu jeví ten proces přistoupení jako eh, úplně zastavený a my prostě nemůžeme si dovolit, aby Turecko se oddálilo od evropské sféry vlivu a myslím, že i Turecko eh, takovýto pocit eh, vnímá, eh, vnímá takovýto do jisté míry naléhavý pocit, až alarmující pocit. A co tedy máme dělat? Eh, vytvořit určitou meziparlamentní eh, spolupráci eh, v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné politiky v oblasti obrany E, mezi námi a národními parlamenty. Myslím si, že tyto diskuze stále pokračují, ale opravdu se e, nedaří, aby byly příliš plynulé. A obávám se, že národní parlamenty nevždy dost dobře chápou, jaká práva a jaké povinnosti Evropský parlament má. A to platí e, napříč vlastně celým politic, napříč celým spektrem mezinárodní politiky a jenom doufám, že náš, e, náš výbor na to upozorní. Očekávám, že mi teď přerušíte, tak radši přeruším mám, sám. E, děkuji, že jste mi takto rozuměl. Pan Málek, prosím. Děkuji, pane předsedo. Již jsme měli příležitost během této debaty hovořit o tom, má frakce je proti, protože momentálně v Evropské unii nemáme většinu. A to ani v oblasti bezpečnosti, ani v oblasti zahraniční politiky. Někdy by bylo dobré podívat se na naše reakce právě v oblasti bezpečnosti. Tam se jedná o odstrašování společně s atlantskými partnery. S je vytvářen vojensko-průmyslový komplex, který je nesmírně obsáhlý, nesmírně drahý. Jsou to největší náklady, které kdy lidstvo vůbec vynaložilo na vojenskou oblast. A přesto přetrvávají celosvětově obrovské nejistoty. Máme zde problémy s hladem, s nemocemi, s nerovností, s nespravedlností. To je největší smrtelné nebezpečí pro lidstvo. Hlad, nemoce, nerovnost. Z těchto důvodů i nadále přetrvává velká nejistota. A proto je zde ten názor, že je třeba tak obrovského vojenského potenciálu. Jde také o zásahy vojenské mimo vlastních hranic celosvětově USA to dělají ve smyslu své odstrašující politiky NATO. Ale my se potýkáme s novými silami. Máme tady například eh, Lidovou republiku Čínu a existuje velká potřeba v tom smyslu podívat se vlastně na zdroje eh, nejistoty na celém světě. Evropská unie v oblasti zahraniční politiky téměř nemá co nabídnout. I naše spravodajské služby vůbec nevěděli nic předem o událostech v Egyptě nebo v Libii. Samozřejmě bylo to z dobrého důvodu, protože my jsme spolupracovali s Ben Alim v Tunisku, s Mubarakem v Egyptě a rovněž s Kadáfím v Líbii. Tedy my jsme v podstatě všichni kolaboranti, máme eh, dohody o přidružení, například s Tunickem v neposlední řadě a v Egyptě. Slíbí ještě ne. Máme článek 12 a to je naplňování a respektování lidských práv. A zdá se, že jsme na lidská práva že jsme jim tedy nevěnovali patřičnou závažnost. A dámy a pánové, myslím si, že je na čase, abychom si zvážili, zda by nebylo vhodné a na místě přeskoumat naši společnou bezpečnostní a zahraniční politiku s ohledem na situaci zejména v severní Africe, která pravděpodobně ukazuje, že jsme něco udělali špatně nebo ne zcela úplně správně. Já si myslím, že takováto reflexe je opravdu na místě. A je nejvyšší čas na to, abychom ji provedli. Pane Albertini, proto my požadujeme, abychom měli by byl vytvořen nový bezpečnostní systém v této přechodné době, který by měl jasné cíle, například odzbrojení, a který by se věnoval politickým řešením které by upřednostnil, aby stála na prvním místě. To je náš požadavek i vůči USA. Žijeme v 21. století a zde je důležité, abychom hledali nové cesty, nová řešení. Poukazujete nám, že jak si proběhla má řečnická doba, ale chci ještě poznamenat, pro Evropskou unii je to velký problém. Podívejte se na Turecko, které má tisíce vojáků na severním Kypru. Existují politické snahy, diplomatické snahy. Je třeba je zintenzivnit, protože je naprosto neúnosné, aby Turecko i nadále pokračovalo ve své okupační politice to je v podstatě pokračování koloniální politiky na severním Kypru. Koloniální politiky vůči občanům Kypru, a to přímo před dveřmi Evropské unie. S tímto je třeba skoncovat, protože eh, kyperský národ je takto ohrožen ve své identitě. Děkuji a nyní slovo paní Luňáček. Um, sledujte hodiny, pokusím se. Já bych se ráda soustředila na pár bodů, které jsme navrhli v našich pozměňovacích návrzích a myslíme si, že by to byla přidaná hodnota k návrhu usnesení. Eh, kolega Daft eh, tady eh, hovořil o tom, co vlastně chceme, aby eh, paní eh, Ashton dělala. Já naprosto souhlasím eh, s tím, co kolega řekl. My jsme od ní opravdu očekávali, že bude takovou hybnou silou v zahraničních záležitostech, že bude prostě vůdčí představitelkou a je to součástí jejího mandátu. Ona to dělat může a měla by, takže my bychom to tam měli začlenit, má naší podporu a i když ne všechny všechny členské státy, dejme tomu, tu podporu dávají, tak by měla vzít naši podporu jako významný prvek a měla by opravdu řídit a vést tuto společnou zahraniční a bezpečnostní politiku se všemi těmi aspekty, které má a to je pro nás zásadní. Další aspekt, který podle našeho názoru by měl být posílen, je otázka prevence konfliktů a, e, a mediace v případech e, konfliktů ve společné zahraniční politice a bezpečnostní politice. A tady společně s dalšími frakcemi máme pozměňovací návrh, eh, které se obracejí k prohlášení paní Ashton 8. července loňského roku, kdy ona řekla, že něco takového připravuje a přitom my jsme nic, eh, nic takového neviděli. My potřebujeme prostě jednoho jediného ředitele, který by tyto věci měl na starosti, který by byl takovým eh, vlastně vlastně styčným důstojníkem pro otázky eh, řízení krizí, řešení krizí a prevenci konfliktů. A pak je tady další věc. Chceme, aby se překonaly nerovnováhy mezi kapacitami v oblasti civilní a e, vojenské e, v té zahraniční službě. Je tam prostě příliš málo lidí z, té, e, z toho civilního sektoru a pokud je máme posílit, tak je třeba se na to soustředit. 16 z 20 Eh, jsou civilní, eh, z těch misí jsou civilního charakteru, takže je zapotřebí, aby tam opravdu byly také nevojenské síly, nevojenský, eh, nevojenští představitelé, kteří by byli šéfy těchto misí. Také jsme měli rozpravu k NATO a myslím, že by bylo v pořádku a že by bylo relevantní, abychom do naší zprávy také řekli, že jsme znepokojeni tím, že vedoucí představitelé NATO nebyli schopni se dohodnout na nějaké cestovní mapě ohledně odzbrojení. Někteří eh, také vlastně eh, hovořili proti tomu, aby se eh, řešily krize civilisty, přivedení civilisty a to je přesně to, co by měla Evropská unie dělat. Měli bychom také hovořit o dohodě s Soluně z roku 2003 v tom smyslu, že Balkán má směr k Evropské unii. To je třeba podpořit. A jako zpravodajku ke Kosovu eh, bych chtěla ještě volat po dialogu ohledně zahájení, eh, tedy dialogu k vízovým záležitostem s Kosovem. Předseda, děkuji všichni, kteří hovořili, jsou tedy stínovými zpravodaji zatím a proto jsem jim dal více času, ale máme tady ještě dva další řečníky a já bych je chtěl požádat, aby se každý z nich omezil na dvě minuty. Takže paní Girling a potom pan Milan Mo. No. Děkuji, pane předsedo. Ta výroční zpráva je velmi důležitá. Pokud jde o tu doktrínu Evropské vnější služby, a pokud má být naše zpráva schválena, tak nepůjde jenom o ten jeden rok. Naše zpráva by měla přesahovat um, toto časové období. V tomto smyslu, abychom se vypracovali jednoznačnou, jednotnou doktrínu, tak jsem podala pozměňovací návrhy, nebudu je tady prezentovat, eh, není na to čas, ale právě k tématu Kosovu je, Kosova je například důležité, abychom volili pečlivě slova v souhlase s eh, také používaným slovníkem EU, abychom používali stejné termíny. A druhá otázka, nástroje vnější zahraniční politiky i finanční nástroje se tu zmiňují také v souvislosti se snahou Evropského parlamentu mají být zapojeny i do kontroly eh, nástroje stability. Tady jde o to, aby pravomoci kompetence Lisabonské smlouvy mohly být přeneseny do reálu. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby zpravodaj se v souhlase s tedy ostatními zeměmi se toho ujal, aby vylíčil tyto reformní snahy a aby právě EU mohla zaujmout jednotný postoj k těmto nově reformovaným vládám. Ehm, k Iránu my jsme měli v plénu zprávu Belda a tu jsme schválili. A tady je důležité zase, aby e, prostě ten slovník, aby ty používané výrazy byly aktualizovány aby také Súdán byl ze, eh, zařazen, ale v tom stavu již po referendu. Děkuji a mm, panu Albertinimu za tuto zprávu, která je obsáhlá a vyvážená, eh, obsáhlá ve všech horizontálních směrech. Možná malý nedostatek je datum, eh, ve kterém bude předložena, protože vlastně nemůže zahrnout ten nejnovější vývoj v Egyptě, v, Egyptě, v Libii. Podal jsem několik drobných pozměňovacích návrhů, které jenom prostě abych tu zprávu trochu zaktualizoval, co se týče vývoje právě v, ve Středomoří. A paní Munio říkala, že by bylo dobré právě se dohodnout na aktuálním výrazivu slovníku používané pro Kosovo, protože ne všechny státy Kosovo uznaly. To by možná bylo ještě takové přání na pana Albertinimo, ale jinak vám přeji mnoho úspěchu a pokračujte takto v, v takovém velkorysém přístupu.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 Come ho già detto, eh, le osservazioni che sono state presentate in... Jak už jsem řekl, ty připomínky, které zde byly formulovány, eh, ty jsem očekával, vyslechl jsem je s velkou pozorností a ony jsou velice případné. Především to, co se týče rychlého vývoje a do značné míry nepředvídatelného vývoje eh, na jihu Středomoří ale také na Blízkém východě. E, to jsou e, prostě věci, které vedly k dost neobvyklým situacím a samozřejmě e, činí tento, doku, činí tento dokument trochu Eh, zastaralým. My to budeme řešit. Také se tady zmínila otázka posílení role parlamentu. Rovněž se zmínila nutnost reaktualizace zahraniční politiky. Já to všechno beru na vědomí a vy to naleznete eh, vlastně zohledněné v kompromisních pozměňovacích návrzích, které vám ve vhodnou chvíli předložím. Chci eh, teď eh, opravdu hovořit velice stručně, protože nám zbývá minuta na to, abychom eh, čas, který tomu byl vyměřen, přivítali naše hosty. Bude tady možnost předkládat ústní pozměňovací návrhy pro aktualizaci dokumentu. Každopádně je to dokument, který hovoří o celoročním, celoročním souboru aktivit a e, jsou tady určité věci, které prostě musíme respektovat v rámci toho postupu. V letošním roce e, jsme zaznamenali určité jevy, které je samozřejmě třeba vzít v potaz a je pravdou, že v některých případech e, jsou události, o kterých se zmiňujeme, starší než dva roky či dva roky staré. Musíme také vzít v úvahu novější události a hovořit o nich. Jak už jsem vám řekl, jsem vám k dispozici a v těch kompromisních pozměňovacích návrzích budeme moci trochu rozšířit eh, to pole eh, zájmu a také zohledníme kritická eh, doporučení a kritické připomínky, které ještě E, tedy budete moci e, potom vnímat přes ty e, pozměňovací návrhy, kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji a myslím, že můžeme pokračovat v našem programu. Allora, facciamo venire. Bene, prego il nostro Dobrá, já bych zde chtěl, chtěl poprosit našeho hosta, aby přišel mezi nás za předsednický stůl, abychom mohli začít s naší společnou prací. Bene, diamo il benvenuto Vítáme zde tedy srdečně pana ministerského předsedu Arménské republiky, pana Tigrana Sargasiana. Já doufám, že jsem, říká pan předseda, to jméno vyslovil správně. Jsme velice rádi, že jste zavítal mezi nás. Je to pro nás velká čest. A zároveň zde vítám. Ne, nevítám, říká pan předseda. On zde není. Chtěl jsem ještě přizvat předsedu příslušné delegace, ale on se bohužel nemohl dostavit. Pan ministerský předseda zavítal mezi nás, je to pro nás velkou ctí, jsme velice potěšeni, protože naše vztahy s Arménií jsou velice zajímavou oblastí a jsou v součástí evropské politiky sousedství, která je nyní podrobována revizi. Evropská komise 20. dubna předloží pokyny pro revizi této politiky a náš výbor dnes dopoledne přijal zprávu o východní dimenzi evropské politiky sousedství. Tam poukazujeme na důležitost tohoto tématu. Podporujeme východní partnerství, jsme přesvědčeni o jeho užitku. Tato politika je důležitým nástrojem pro reformy a modernizaci partnerských zemí. Evropská unie podporuje demokratizační proces ve Středomoří, to víte, a naše politika sousedství si vetkla v cíl podporovat demokratické hodnoty v sousedských zemích a zemích ležících blízko Evropské unie. I vaší, ve vaší zemi, pane premiéro, Premiére, došlo eh, nedávno k demonstracím, které zorganizovala opozice a já bych možná již nyní předjel několik otázek, které jistě chtějí položit kolegové. Chtěl bych se právě zmínit o těch demonstracích a o reakci vlády na ně. Přejeme si pozitivní dialog a přejeme si rovněž, aby mohly zaznít i jiná mínění a aby tato mínění byla respektována podle demokratických pravidel. A nyní k poslednímu neméně důležitému tématu. E, je to i nadále nevyřešený konflikt v náhodním Karabachu. Parlament se v této věci vždy snažil o smírné, pokojné řešení. Například jsme se o to snažili ve skupině z Minsku, v rámci OECD e a také v rámci rozhovoru z Madridu. To jsou všechno témata, které jsou schrnuté i v našich dokumentech a to jsou naše pozice. Přáli bychom, aby arménská a azerbajdžánská vláda společně nalezly mírové řešení pro tento konflikt. Již jsem hovořil příliš dlouho, nyní bychom si rádi vyslechli váš příspěvek a pak budeme mít asi do půl šesté čas na rozpravu. Eh, v rámci vašeho příspěvku máte relativní svobodu, svobodu ale prosím tě, ne, prosím nepřekročte dobu 10 až 15 minut. Vážený pane Albertini, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Jsem velice poctěn tím, že se mohu dnes obrátit k vám, eh, členům eh, Evropského parlamentu a eh, konkrétně výboru pro zahraniční věci. Jakékoliv otázky na dnešním pořadu jednání je třeba vnímat v kontextu nedávných událostí ve světě. Jaká síla vede stávající turbulence, krize a konflikty na Blízkém východě a v severní Africe? reakce? Opa- eh, odpověď je prostá. Lidé chtějí změnu. Víme z historie, že ne všechny z, z, touhy po změně vedou k zamýšleným eh, a žádoucím eh, výsledkům. Úspěšná změna bude záviset na schopnosti kolektivně formulovat cíle a zajistit pro ně podporu veřejnosti. Zkušenost evropských států jasně ukazuje, efektivitu demokratických institucí při tomto procesu, při plném respektování základních práv, jako je svoboda projevu, e, pluralitní společnost a veřejná rozprava. Arménie eh, si vědomě vybrala evropskou cestu vývoje a rozvoje. Eh, toto rozhodnutí eh, vyplývá ze sdílených křesťanských kořenů a z vůle se posunout od minulosti směrem k budoucnosti, od diktátorských režimů k demokracii Osmanská říše a Sovětský svaz v historii velmi zásadně ovlivnily naše sociální chování. Demokratické reformy mají v sobě potenciál změnit eh, eh, chování lidí a také se eh, díky tomu začal již měnit demokratický proces, volební proces. je tady velká podpora i lepšímu fungování justice justice a e, také vzniká pevná střední třída a e, sociálně odpovědní e, voliči a E, občané. Nicméně jsou tady ještě určité rozdíly mezi tím, co si přejeme a současnou skutečností. V dnešním světě se e, ke změnám dobíráme mnohem rychlejš než dříve a Arménie proto musí zrychlit e, zavádění reform a institucionální transformaci. Je teď jasné, že technická pomoc a finanční podpora Evropské unie budou zcela zásadní e, pro e, zajištění rychlého a zásadního pokroku. E, v této souvislosti chci říct, že východní partnerství, které Unie nabízí, je životně důležitým nástrojem, který může tento proces výrazně zrychlit a rozšířit. My Eh, v tomto směru eh, jsme rádi a chceme i nadále eh, se hospodářsky a jinak propojovat více s Unií. Teď právě projednáváme dohodu o přidružení a chceme také hlubší a širší dohodu o volném obchodu. Díky pomoci Evropské unie se nám podařilo již realizovat celou řadu významných projektů. Například se nám podařilo vytvořit úřad silného a nezávislého ombudsmana a diplomatickou školu. Zahajujeme také eh, elektronický eh, typ eh, státní zprávy, takzvaný e-government a chceme samozřejmě tímto způsobem také přispět k lepšímu podnikatelskému prostředí a snížit možnost korupcí. E, rovněž e, je e, zapotřebí, a tomu se věnujeme, posílit možnosti justice a to, aby se lidé rychleji dobrali práva a různé poradní sbory byly z Evropské unie pro nás velice zásadní pro to, abychom právě justici lépe reformovali. Na druhé straně ovšem je náš potenciál výrazně e, podminováván geopolitickými riziky v naší části světa. Za prvé, je tady azerbajdžánská eh, štvavá eh, rétorika a výdaje na eh, vojenské účely a touha vyřešit problém Horního Karabachu na vojenskou cestou ještě eskaluje napětí. Za druhé je Arménie kontinuálně blokována Tureckem, takže vlastně tím se hodně naše ekonomika Eh, tím je naše ekonomika hodně hodně zasažena. Takže snahy eh, Turecka eh, také vedou k tomu, že se zpomaluje řešení problému náhorního Karabachu. A samozřejmě my chceme udržet vnitřní mír a stabilitu, ale chci vás upozornit na to, že mezinárodní sankce proti Iránu spochybňují náš potenciál hospodářského růstu kromě Iránu je vlastně jediným koridorem eh, pro eh, Arménii eh, směrem ke zbytku světa přes Gruzii tragické události, ke kterým došlo v naší mm, oblasti v srpnu 2008, ještě více zhoršily šance naší ekonomiky a teď máme, tehdy vlastně jsme měli pouze jeden koridor a e, tehdy jsme e, mohli přežít jen díky tomu, že jsme vše směrovali tímto iránským koridorem. Ale sankce vlastně výrazně omezují tyto možnosti a naše E, snahy společně s Unií, aby se otevřely hranice s Tureckem, zatím se nesetkaly s úspěchem. Takže potenciál e, dalšího konfliktu, který by se e, na Karabachu mohl objevit, se může snížit pouze tím, že se tady vlastně začnou budovat společné hodnoty. Turecko, Azerbajdžán, Arménie a Gruzie všechny prohlásily, že jsou na cestě k Evropě a my si velmi dobře uvědomujeme, že efektivní reformy v rámci tohoto úsilí přispějí k regionální eh, bezpečnosti a spolupráci. Jediná možná eh, šance pro, naší, pro náš region musí být založena na vzájemné důvěře, důvěře, toleranci a solidaritě. To jsou eh, všechno základní stavební kameny moderní Evropy. Globální krize samozřejmě obnažila ty zásadní problémy naší země. Nedostatečná diverzifikace ekonomie, ekonomiky a neefektivní systém státní e, veřejné správy a nerovné podmínky v oblasti konkurenceschopnosti. Krize také ještě vedla k vyššímu e, k vyšší chudobě, zvýšení veřejného zadlužení a vyšší inflaci. To všechno zredukovalo naše možnosti implementovat reformy. Nicméně Evropská unie nám poskytuje zásadní podporu, abychom vlastně eh, se z, toho, z těch důsledků globální eh, finanční krize vymanili. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já bych vám teď chtěl velice stručně představit naší institucionální reformu. Posílení demokracie demokratických institucí je skutečně naší prioritou. Existence silných demokratických institucí a aktivní eh, mm, občanská společnost, svoboda projevu a eh, a eh, důstojná reprezentace jsou zásadní. Nezávislá justice může také zajistit Eh, dodržování lidských práv a svobod a podporovat zdravé podnikatelské eh, prostředí. Musíme se více věnovat vzdělávání, výzkumu a vývoji. Moderní společnost nemůže být eh, samozřejmě postavena bez moderních univerzit rovné a stejné podmínky jsou nutností pro dobře fungující tržní ekonomiku a je zapotřebí také reform v oblasti daňové a v e, dalších finančních oblastech. I z těchto důvodů jsme přijali e, takový antikorupční program a v současné době e, vlastně vypracováváme legislativní návrhy ohledně otázky kolem konfliktu zájmů. V sociální oblasti potřebujeme rozumný E, penzijní systém a e, dostatečnou zdravotní péči a snižování nezaměstnanosti. My dobře e, chápeme to, že prodlužování eh, realizace těchto reform nepřispívá k větší eh, důvěře eh, v naší společnost a v naše podnikatelské prostředí. A v tomto směru bude i nadále podpora Evropské unie zásadní, aby Arménie postoupila v této oblasti kupředu A umožní nám to mimo jiné také řídit rizika a zajistit makroekonomickou stabilitu. Závěrem chci říct, vážené kolegyně a kolegové, že naše stávající situace skutečně vyžaduje zásadní změny a odvážné iniciativy. Evropská unie má velmi důležitou úlohu při udržování míru a stability v naší oblasti, musí být více angažovaná v našem regionu a víc podporovat naše reformy. Arménie potřebuje finanční a intelektuální podporu od komunity dárců, aby se vlastně realizovaly Eh, tyto reformy a do reality promítly naše eh, deklarované hodnoty. S vedením našeho prezidenta se nám nepochybně podaří eh, reformy realizovat ještě rychleji a jsme i nadále zavázáni spolupráci a s Evropskou unii. Děkuji vám za pozornost a teď jsem připraven odpovědět na vaše dotazy. Grazie, signor primo ministro. E il primo a intervenire è... Děkuji, pane premiére. Jako první má slovo předseda delegace pro parlamentní schromáždění. Prosím. Děkuji, pane eh, předsedo. Vítejte ve výboru pro zahraniční záležitosti, pane premiére ta informace, kterou jste nám poskytl, je důležitá a co je překvapující samozřejmě je, že Arménie je skutečně teď ve velmi obtížné situaci a to má nepochybně zásadní důsledky pro ekonomickou a sociální situaci v zemi. Je pravdou, že ohledně eh, některých z těch otážek, otázek bude muset eh, Arménie opravdu spoléhat na mezinárodní podporu vaše eh, země a vy osobně vlastně nemůže Eh, zlepšovat vztahy s Iránem, nemáte kontrolu nad eh, stanoviskem eh, dalších zemí ohledně Iránu a nad otázkou sankcí. Nicméně mohli byste mít vliv na určitou jinou zásadní věc, která je možná nejvážnější, co se vaší zemi týče, a to je otázka náhodního Karabachu. A mě by zajímalo, jak vy vnímáte či lépe řečeno, jak vysvětlujete nedostatek postupu, nedostatek pokroku v těch jednáních a e, jak prostě jste připraveni se vypořádat e, s těmi rostoucími nedodržováními e, příměří, když tady vlastně není žádný pokrok. V žádném konfliktu tomu není tak, že je možno obvinovat pouze jednu stranu. Myslíte si, že Arménie může ještě nabídnout víc, nebo že se Arménie může eh, dobrat toho, že by eh, přiznala určité chyby, dejme tomu, ke kterým v minulosti došlo z jejího eh, přičinění. já musím říct, že vztahy mezi Unií a Arménií jsou velmi dobré. Dohoda o při přidružení vám nepochybně pomůže eh, tyto vztahy ještě posunout výš a já doufám, že budete brzy moci zahájit diskuze o eh, tom celkovém Eh, celkové dohodě o eh, volném obchodu, což nepochybně výrazně prospěje ekonomické situaci země. Eh, má druhá otázka je tedy vzhledem k těmto možnostem, jaké jsou vaše vztahy s Ruskem ohledně celní unie. Zajímalo by nás, zda jste dostali nějakou nabídku ze strany Ruska o možném začlenění Arménie do celní unie, která je připravována mezi Ruskem, Kazachstánem, Běloruskem a nabídka zazněla i vůči některým dalším zemím. Tam se na to proto, že je to samozřejmě v rozporu s možností uzavřít dohodu o volném obchodu s Evropskou unií. A třetí otázka se týká e, zjednodušení vizového režimu. V tomto směru jste dostal od předsedy Baroza nějaké povzbudivé e, signály. Já vám musím říct, že my jako parlament jsme velmi eh, velcí zastánci toho, aby se ta jednání započala co nejdříve, aby arménský ští občané měli možnost navštívit, navštěvovat svobodně Evropskou unii. A závěrem dovolte, abych řekl, eh, že vzhledem k tomu, že jsem předsedou eh, delegace Euronest za Evropský parlament, že vám děkujeme za váš konstruktivní přístup a doufáme, že za měsíc budeme moci přivítat Arménie, Arménii, včetně čtyř dalších zemí, kromě Běloruska, při vytvoření tohoto schromáždění, které dá další velké možnosti vaší zemi a dalším státům v regionu pro bránění obhajobu svých zájmů. Evropská unie se zasadí o to, aby se pozornost nesoustředila výhradně na jich, protože my tady máme na východě ještě také řadu záležitostí, které se musí řešit s naší podporou. Děkuji. Pan Laky, prosím. Vážený pane eh, pre, eh, premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Dvě krátké otázky. Jedna se týká Náhorního Karabachu a je velmi prostá. Jaké je vaše stanovisko eh, vzhledem k usnesením OSN o řešení problému Náhorního Karabachu? To tedy za prvé. Za druhé atomové elektrárny. Tyto atomové elektrárny, eh, tato atomová elektrárna eh, byla eh, vzhledem k zemětřesení v roce 98 zavřená v roce 2007 potom Arménie souhlasila s tím, že bude definitivně ta elektrárna zavřena po tlaku ze strany Unie a, OS, a Eh, Spojených států. Eh, my se domníváme, že se jedná o ten nejméně spolehlivý reaktor ze všech sovětských reaktorů a nás by opravdu zajímalo, jak to tedy vypadá v této věci eh, v tuto chvíli. Děkuji. A poslanec Luňáček. Děkuji, pane předsedo, pane premiére, já vás také zdravím jménem frakce Zelených zde v Evropském parlamentu a ve výboru pro zahraniční záležitosti. Mám dvě otázky. Ta první vlastně vyplývá z toho, co právě řekl pan Arláky. Eh, jedná se tedy o nukleární elektrárnu, eh, která je opatřena jedním z nejstarších reaktorů, které jsou ještě aktivní, jak tady bylo řečeno, a mě by zajímalo, Eh, navíc to tedy je na eh, eh, velmi nepevném základě z hlediska seismického a po japonské katastrofě Mezinárodní agentura Eh, hovoří o tom, že eh, takováto, takovýto typ zemětřesení by eh, pravděpodobně v Arménii neměl nastat, takže lidé by si měli připadat poměrně bezpečně, nicméně bylo řečeno ze strany bývalého generálního tajemníka, že tato odstavená elektrárna nedaleko Jerevanu není tak zabezpečena, jak by někteří jak si si přáli. A Eh, v roce 2007 nebo 2008 jste se rozhodli, že chcete postavit novou jadernou elektrárnu. Já se ptám, zdali se teď uvažuje o nějakém eh, vlastně Eh, nové, no, no, nové reflexy eh, ohledně této eh, atomové elektrárny po japonské katastrofě, protože se jedná o to, že vlastně nemůžeme předvídat, jak závažné to zemětřesení případné může být. Eh, které by případně mohlo zasáhnout eh, i Arménii. A pak bych chtěla vědět, zdali máte nějaké plány ohledně obnovitelných zdrojů energie, eh, protože v případě, že by tedy se nepostupovalo dále s jádrem, tak potřebujete energii získat jinde. A druhá otázka se týká Náhorního Karabachu. Budu velice upřímná. Vy jste hovořil o e, tom velice e, bojovném a válečném štvavém e, jaksi projevu ze strany Azerbajdžánu a tak dále. Nicméně já jsem četla, že rozpočet, obranný rozpočet Arménie tvoří 19% HDP, takže to je podle mě také příliš příliš vysoké číslo. Takže jaký je váš přístup? Vy eh, to všechno házíte na Azerbajdžán. Omlouvám se, že jsem tak eh, přímá a eh, otevřená. V politice to prostě nejde tak, že věci vyřešíte, když budete házet všechnu blamáž na jednu stranu. To člověka nikam neposune. Takže co si myslíte, že byste vy a vaše země mohli udělat proto, aby se tedy ta situace pohnula z tohoto zablokovaného stavu. Mohli byste například uvažovat o tom, že byste mohli ukázat takovou dobrou vůli a že by Arménie mohla opustit některá z okupovaných území kolem Náhorního Karabachu, že by učinila takový první krok? A e, ještě jedna věc. Je tady velký e, odliv mozků z Arménie, hodně mladých odjíždí z Arménie, protože mají pocit, že tam nemají žádnou budoucnost. Co děláte pro to, abyste v zemi udrželi, pače potřebujete? Honorevole e, Kelam, si sono aggiunti al... Pan poslanec Kelam. Ještě přišli další zpravodajové, ale čas nám utíká. Takže každý prosím tři minuty. Prime Minister, it's a special pleasure to welcome you here because uh, the European Union is... Pane premiére, uh, já mám velkou radost, že vás tu mohu uvítat. Evropská unie se zakládá na společných hodnotách a Arménie je starobylá křesťanská země, která jistě tyto hodnoty také sdílí. Moje otázka je, my vítáme Arménii v našem parlamentním schromáždění Euronest. Jak bylo řečeno, že budete jeho členem v blízké budoucnosti. Takže moje otázka se týká té zprávy, o které se se zmínil. Považujete za ty nejdůležitější reformy a kde by vám Evropská unie mohla být nápomocná? investice v Armenii, jaké tam jsou podmínky, jaká je daň z příjmu a daň e, z podnikatelské činnosti. Děkuji, pane. A pan Daf má také tři minuty. Pane předsedo, a vítám pana premiéra. Eh, jaké je to jádro těch historické a nyní aktuální problematiky v souvislosti se vztahy s Tureckem. My známe tu historii, ale já bych by vám vděčen, kdyby se nám tady vylíčil takovou nějakou aktuální perspektivu. Jak se díváte na tento problematický vztah Arménie a Turecka? jak se díváte na bohatou arménskou diasporu, která e, žije roztroušená po celém světě. Je to spíš takovou překážkou. pro kapacitu vaší vlády a parlamentu mm, e, přiblížit se Turecku je to spíše eh, nějakou překážkou modernizace země? nebo vašich postojů, protože někdy mám dojem, že postoj eh, té movité arménské diaspory, která je po celém světě, je reakcionářská a konzervativní, než je jak, jaké je to nynější politické klima a spíše ten názor této diaspory eh, jak si ničí ten vztah k Turecku, než jak to eh, signalizuje. Děkuji. Pan Dav a pan Ternok také tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Vítáme vás tady, pane premiére. Už jsme spolu hovořili. tomu hospodářskému programu, který eh, ukazuje hm, po takovém zlomu eh, té konjunktury v roce 2008, nyní dochází k takovému zotavení, oživení, protože a také Arménie eh, obklopena obtížnými sousedy, Iránem, Ruskem, Azerbajdžánem. Nacházíte se v takovém problematickém geopolitickém regionu, který je nestabilní, když pomyslíme jenom na region Kaspického moře a další oblasti, co se týče tedy energetického zabezpečení. Já jsem byl dříve zpravodajem pro sousední politiku politiku spolupráce se sousedními zemi. Možná bychom mohli použít prostředky komise EU pro eh, tu občanskou společnost, pokud myslím na situaci v Náhorním Karabachu. Říkám si, že by možná bylo možné, protože i v Jižní Osety eh, je takový zaostalý nebo zablokovaný konflikt, kde prostě nebyla podpořena ta občanská společnost. A potom k vojenská militantní eh, retorika z Baku a vysoký vojenský rozpočet. Vy jste spíše takovou malou zemí a vaše národní hospodářství není tak velké, takže z těch 19% na vojenské účely to se zdá mnoho, ale protože vy jste malou zemí, tak je to zřejmě nutné. My všichni bychom měli jasně říci, že nemůže můžeme brát v úvahu vojenský, vojenské řešení konfliktu s Náhorým Karabachem. Mělo by to být řešení mírové. Takže skupina Minsk dělá dost, nebo um, Francie zase dosti zasazuje o zlepšení té situace. A zda vysoká představitelka zahraniční politiky EU může učinit více, nebo Peter Semner se zabýval situací eh, na v Jižním Kavkaze a eh, úlohy nadnárodních aktérů, řešení konfliktů v této oblasti v Náhodním Karabachu a mnoha dalších takzvaných eh, těch zablokovaných konfliktů i v souvislosti s, s, se Zadněstřím. Jak to vypadá s integrací politickou hospodářstvou a jak je to tedy s tou situací na Horním Karabachu. Je to takový, mm, taková patová situace, takový zablokovaný eh, konflikt, protože eh, tady v, u nás na západě přijímáme přijímáme toky migrantů a potom také trpíme třeba přerušováním dodávek energie, takže je třeba tam učinit něco včas. Máte tři minuty, další řečník. A je to pan Kirilov. Na tři minuty, prosím. Děkuji za to, že jste mezi nás zavítal, pane premiére. A děkujeme také za, eh, řekl bych, eh, upřímná sdělení a upřímný popis reality vaší zemi vzhledem k konfliktu. Já bych měl tendenci s vámi souhlasit. Po tak dlouhé době, eh, nějakých osm let, Eh, neřešení otázky náhorního Karabachu se už něco udělat musí. A vy eh, samozřejmě hovoříte o tom, že je třeba eh, statečných odvážných kroků a výrazných změn. To je situace, která nemůže být tolerována, nemůže být udržitelná. Jsou tady oběti na obou stranách. Nedávno jsem byl zasažen tím, že Eh, jsem se dozvěděl, že eh, to byl devítiletý eh, azerbajčanský chlapec, který byl nedávno zastřelen snajpry. Takhle to nemůže dál pokračovat. Vy jste se zmínil o tom, že potřebujete aktivnější Evropskou unii a my zatím asi nedostáli očekávání, ale můj pocit je, že budeme muset začít přicházet s něčím konkrétním. K tomu, co řekla paní Lunaček, pokud souhlasíte s tím, že statečným krokem, konstruktivním krokem je prostě prokázatelně dobrá vůle a stažení se z některých oblastí, tak potřebujete určité záruky. Já jsem o tom neoficiálně hovořil s některými vašimi politiky protože samozřejmě eh, byste si pak mohli myslet, že Azerbajdžán tam nastoupí místo vás. Eh, ono je to ale docela eh, možná E, proveditelné a ve vašem zájmu, abyste požádali o e, mírové sbory ze strany Evropské unie a možná i Ruska, aby se prostě tento e, krok povedl. Během posledního jednání s oběma prezidenty před týdnem jsem si všiml, že vlastně tam není Eh, nějaká velmi eh, špatná vůle. Že eh, oba prezidenti hovořili poměrně jaksi bez, bez nějakých silných slov. Takže co si myslíte, že by Evropská unie v tomto směru mohla udělat? Mohli byste ji oslovit? Děkuji Kirilovu a teď je na řadě pan Salafranka na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane ministerský předsedo, ve jménu frakce EPP vás vítám zde na výboru pro zahraniční záležitosti. Vaše přítomnost zde u nás ve výboru, doufám, se nekoná naposledy. a eh, doufám, že je to začátek celé řady kontaktů, tak abychom mohli pokračovat v našem dialogu a konstruktivně reagovat na výzve, výzvy před kterými stojíme společně a tím nemám na mysli pouze toto důležité grémium, tedy náš zahraniční výbor v Evropském parlamentu, ale mám tím na mysli i další grémia, například parlamentní schromáždění a další země v regionu, které k tomu přistupují podobným způsobem. Já bych se vás rád, pane ministerský předsedo, na něco zeptal, a totiž eh, na to, co se stane po parlamentních volbách v vaší zemi v příštím roce. Jak vidíte celý proces? U minulých voleb došlo již před volbami ke konfliktům a já si myslím, že je opravdu v zájmu všech, aby volby proběhly co možná nejtransparentněji. Tak, aby z uren jaksi vyšla opravdová vůle lidu. Proto se ptám, jak budete přistupovat k těmto volbám. Jeden kolega zde hovořil o významu arménské diaspory v zahraničí. Nevím, zda eh, Arménci, kteří žijí v zahraničí, mají možnost eh, se účastnit voleb. Ono je to velké číslo osob a měly by tím velkou váhu. A další otázka, co očekáváte od dohody o přidružení s Evropskou unii a do jaké míry by tato dohoda mohla být pro vás pomocí. A to nejen, nejen v ohledu na tak důležité aspekty, na ty důležité aspekty, o kterých hovořil pan Kelam, na ty hodnoty, které jsou jakožto základní v našich veškerých dohodách o přidružení, ale chci se zeptat, jakým způsobem vám to napomůže vyřešit těžkou hospodářskou situaci, ke které došlo v roce 2008. Pan Kelam o tom také hovořil. Rád bych věděl, jak vypadá vývoj v náhorním Karabachu. Zda máte kontakty s Ruskem a dále. Také se o tom hovořilo do jaké míry by Evropská unie se do toho mohla více zapojit, tak aby se dosáhlo mírového řešení celého konfliktu. Děkuji panu Salafrankovi a nyní má slovo na tři minuty pan Kukan. Děkuji. Já vás velice srdečně zdravím, pane premiére, a vítám u nás, podobně jako i ostatní členy vaší delegace. My Eh, oceňujeme vaší prezentaci, váš pohled na situaci ve vaší zemi. Bylo to velice střízlivé, věcné eh, kolegové vlastně všechny ty zásadní otázky tady již sformulovali, eh, takže já možná jenom některé z nich přeformuluji. My také diskutujeme o situaci v jiných eh, částech světa, v jiných částech Evropy a vždy zdůrazňujeme význam spolupráce regionální. Samozřejmě eh, u vás je to trochu odlišné vzhledem k ne eh, snadným, nelehkým vztahům, bilaterálním vztahům s některými zeměmi v okolí. Já také očekávám eh, na vaš, vaši odpověď na otázku od Andrew Duffa vzhledem k Turecku dostaneme k vaší historii a zajímalo by mě, zdali si myslíte, že možné zlepšení vztahů s Tureckem by mohlo být pro vás užitečné ve vašich zahraničních vztazích a spolupráci v této oblasti. A zajímalo by mě, zda si myslíte, že je realistické uvažovat o možnosti regionální spolupráce ve vašem regionu. A teď na závěr toho kola dotazů. Ještě ten pan kolega na tři minuty. Děkuji, já vás také chci pozdravit, pane premiére, a chci říct, že blahopřeju vaší zemi ke snahám, které eh, vyvíjí vzhledem k nutným reformám. Nedávno jsem byl v Baku a zúčastňoval jsem se tam konference, nevládní konference organizované Evropskou komisí. Byli tam i zástupci vaší země, eh, to znamená nevládních organizací eh, z Arménie a byli ve velmi Eh, takovém upřímném přátelském dialogu s eh, kolegy z Azerbajdžánu. A to mi dalo vlastně takovou příležitost, abych eh, se vás teď zeptal, protože všechny ostatní otázky již kolegové vyřkli, na následující věc. Nemyslíte si, že byste nemohli učinit víc, že byste nemohli věnovat větší úsilí přímému dialogu s Azerbajdžánci Eh, na lidské úrovni, na politické úrovni, na úrovni eh, civilní občanské společnosti, protože to by možná pomohlo změnit tak trochu eh, to, tu rétoriku a to vnímání problému. Já jsem v Baku slyšel celou řadu obvinění proti vám, proti vaší zemi, podobně, jak jste to tady formuloval vy dnes, co se týče nějakých těch vojenských hrozeb a tak dále. Samozřejmě, Eh, mý partneři v Baku velmi rozhodně eh, řekli, že oni nejsou zastánci vojenských eh, řešení, že vojenské řešení je neřešení. Takže já bych se vás chtěl zeptat, zdali tady vidíte pro nás, Evropskou unii, určitou možnost hrát aktivnější roli v tomto dialogu. Já mám totiž takový dojem, že ta skupina, minská skupina není postačující. Ta vlastně nepřinesla nějaké výsledky za 15 let a teď prostě potřebuje nové myšlenky, čerstvou krev. A končím tím, že řeknu, že někdy mám pocit, že ve velice komplikovaném regionálním eh, komplexu, který jste popsal, Eh, velice často malé země jsou obětmi eh, těch eh, velkých zájmů, hlavních zájmů těch partnerů či spojenců, kteří jsou někdy nebezpeční. To je takový můj pocit, takže vy byste možná také neměli spoléhat na jednu velkou zemi, která vám, dejme tomu, slibuje podporu v případě nějaké konfrontace. Děkuji. Grazie onorevole Weigel, eh, lasciamo eh, la parola eh, conclusiva per replicare le numerose domande fino alla fine del nostro tempo a disposizione del... Až eh, ke konci doby, kterou mám dispozici, bude mít slovo pán ministerský předseda a bude moci zodpovědět otázky, které mu byly položeny. Prosím. Առաջ երթին ուզում եմ շնորհակալություն Děkuji vám všem za vaše dotazy. A e, ty otázky také vlastně obsahují určité, e, určitá stanoviska. Já se pokusím Eh, za těch 20 minut eh, na vaše otázky odpovědět a pokusím se tak trošičku sloučit co do tematiky. Nejprve je to tedy kategorie otázek eh, vztahujících se na Hornímu Karabachu. Já to chápu tak, že nám chcete pomoci že byste nám rádi pomohli vyřešit otázku náhorního Karabachu a to dříve spíš než později. Takže já vám chci srdečně poděkovat za dobrou vůli Eh, má představa o tom, jak byste nám mohli pomoci při řešení této otázky, jak by nám mohla pomoct Unie a parlament, Evropský parlament, je asi takováto. Pokud dochází k konfliktu, tak jsou prostě tady dvě strany, které vnímají odlišným způsobem eh, případné řešení celé věci. A tyto dvě strany se musí posadit k jednomu stolu a vyjednat dohodu. Pokud tyto dvě strany e, přijdou k jednacímu stolu, ale domnívají se, že to řešení se u stolu nenajde, ale najde se jinde, no tak potom těmto dvěma stranám nemůže nikdo pomoci. E, to je obrovsky významná zásada pro řešení konfliktu e, Národního Karabachu a asi s ním všichni e, budete souhlasit s takovýmto stanoviskem. E, Mírové řešení je jediné průchodné řešení a pokud tedy s tímhle souhlasíte, tak moje odpověď na to, co může Evropská unie učinit, je asi takováto. Evropská unie by měla vyslat jasný signál vyjednávacím stranám, že pokud jedna z nich se pokusí řešit eh, konflikt silou, tak eh, mezinárodní společenství přijme ty nejpřísnější sankce vůči takovéto straně. A pokud mezinárodní eh, společenství vyšle takovýto jasný signál, řekne, že mírové řešení sporu je jedinou možností, tak vás ujišťuji, že to bude úplně nejlepší příspěvek z vaší strany k tomu, aby naše jednání dopadla e, dobře. E, snahy e, minské skupiny k tomu samozřejmě e, američané, rusové, francouzi e, tam pracují velice tvrdě a mám pocit, že e, tady je určitá díky tomuto základna pro to vyřešit ten problém náhorního Karabachu mírovou cestou. Ty kompromisní řešení, která jsou navrhována, mohou být takovým základem pro další vyjednávání. Já souhlasím s těmi prohlášeními, která jdou tím směrem, že pokud mezinárodní e, společenství dá jasný signál v tom smyslu, že vojenské řešení není řešením, tak potom e, vlastně obě strany mohou e, přemýšlet o snížení svých vojenských rozpočtů. Ale pokud na druhé straně jedna z e, stran konfliktu se domnívá, že tady je vysoká možnost řešení věci vojenskou cestou a vydává za to hodně peněz, no tak pak tam samozřejmě nějaké mírové jednání o řešení nemůže dopadnout dobře. To je první věc. A za druhé, jak nám nám tedy může v tomto směru být Evropská unie nápomocná. Pokud ty strany sporu vnímají možnosti řešení odlišným způsobem. E, to znamená, že ty strany mají odlišné vnímání toho, co je spravedlivé a co je v pořádku, e, co je E, tedy e, rovné. A to znamená, že mají odlišné e, stupnice hodnot. A toto bych chtěl ještě spojit s další otázkou ohledně případné možné pomoci Evropské unii v regionu. Jak už jsem řekl ve svém projevu, eh, mír eh, v regionu a stabilitu eh, v regionu můžeme podpořit vytvořením určité platformy sdílených hodnot. Pokud se shodneme na nějakých hodnotách, na nějakém souboru hodnot, tak pak samozřejmě pro nás bude mnohem jednodušší se domluvit na mírovém řešení jin, různých konfliktů. A z tohoto hlediska v tomto směru vidím pouze jednu cestu ku předu. Azerbajdžán Gruzie, Turecko a Arménie všechny prohlásili, že pro ně, pro nás, je evropská integrace zásadní, eh, obrovsky významná, nutná a že hodnoty, které, eh, na kterých spočívá Unie, jsou pro nás eh, zásadní. Všechny tyto země vlastně teď realizují reformy, které mají v důsledku vést k Evropské unii a zároveň je tady obsažen dost závažný problém. Hodnoty, o kterých prohlašujeme, Eh, že jsou našimi hodnotami, se velmi, dosti velmi liší od současné reality. Jsou, eh, je tady prostě velká propast mezi proklamovanými hodnotami a skutečnou realitou. Takže vytváření platformy eh, sdílených hodnot je podle mého názoru opravdu tím nejlepším možným způsobem, jak podpořit odvážné reformy a rychlé reformy jdoucí směrem k evropské integraci. E, a je třeba říci, že země v regionu potřebují podporu Evropské unie. Tato podpora by měla e, směřovat k tomu, aby se zvýšil hospodářský potenciál našich zemí. Pokud se nám bude dařit na cestě eh, k evropské integraci, pokud se nám bude dařit uvést v praxi vchod eh, soubor hodnot, eh, tak se nám také podaří vyřešit konflikt náhorního Karabachu, protože budeme vlastně k tomu tématu přistupovat Eh, obdobně s, ve světle sdílených hodnot. A pak eh, je tady ještě další soubor otázek, které se týkají jaderné elektrárny, odstavení jaderné elektrárny, případné výstavby další nukleární elektrárny v souvislosti s událostmi v Japonsku se toto téma dostalo výrazně do popředí a celá řada zemí, které mají nukleární programu, programy, tak teď velmi e, tvrdě diskutují o všech těchto záležitostech. Přirozeně i my e, hovoříme doma o tom, jak bychom se Eh, mohli pokusit ještě víc podpořit bezpečnost naší, eh, našich eh, nukleárních elektráren. My teď vlastně velmi těsně spolupracujeme se všemi mezinárodními orgány, které jsou zodpovědné za nukleární bezpečnost. Tato spolupráce je velice otevřená a transparentní. Máme jasný program souboru opatření, a dostáváme také podporu ze strany Evropské unie, abychom eh, posílili eh, bezpečnost eh, naší jaderné elektrárny. Já tuto příležitost chci využít k tomu, abych za to Evropské unii poděkoval a ujistil vás všechny, že podobně jako v jiných zemích, i u nás v Arménii se povede velmi vážná diskuze, nová diskuze o tom, jak je to eh, tedy s bezpečnostními zárukami eh, týkajícími se jaderné elektrárny Metamor. A teď eh, třetí otázky, které se vztahují k Turecku. Nám jde velmi o to, aby Turecko uspělo aby uspělo na cestě k evropské integraci. Velice nám jde o to, aby tady existovala demokratická rozvinutá země, která dodržuje tržní pravidla, žije podle evropských hodnot, protože něco takového by výrazně přispělo k regionální bezpečnosti a také e, umožnilo, aby se samotná Arménie rozvíjela v příznivější atmosféře. E, posledních 20 let znamenalo neměný e, postoj z naší strany. My jsme připraveni bez předchozích podmínek eh, k tomu, abychom eh, založili diplomatické vztahy s Tureckem eh, prostě, aby tady existoval vztah, který charakterizuje moderní sousedské vztahy. A nejlepším důkazem toho je vlastně naše poměrně odvážná iniciativa podepsat protokoly Švýcarsku. My jsme připraveni ratifikovat ty protokoly, jak řekl náš prezident. A kromě toho ještě ústavní soud Arménie vydal velmi pozitivní nález k těmto protokolům. Bohužel jsme viděli, že na Turecko je vyvíjen značný tlak a Turecko ještě není připraveno, úplně připraveno k tomu, aby bez nějakých předchozích podmínek normalizovalo své vztahy s Arménií. A teď další otázky se týkaly arménské diaspory. Arméňané, nebo Arménci, eh, jsou vlastně takovým jednotným eh, souborem. Je chybou si myslet, že jedna část tohoto národa může eh, jednat v protichudně oproti jiným částem. To je nebezpečný přístup a ten nemá šanci e, uspět. Celá řada národů má své diaspory ve světě a oni se identifikují jako, že patří k určitému národu, žít. tím pádem podle určitého souboru hodnot. A myslím si, že dělat nějaké e, přehrady mezi těmito jednotlivými e, částmi jednoho národa by bylo nebezpečné. Samozřejmě, že uvnitř arménského národa mohou existovat naprosto rozličné e, přístupy a názory i v Arménii, i v arménské diaspoře. Existují třeba odlišné názory, jak normalizovat vztahy s Tureckem. Máme e, i určitou opozici. Přišli jsme o jednoho koaličního partnera právě z tohoto konkrétního důvodu. Naši partneři v Arménii prostě nesouhlasili s tím, Eh, že, jak my si opravdu myslíme, bychom ty protokoly měli podepsat a následně nechat ratifikovat parlamentem. Eh, to je to není něco, proč, eh, v čem by diaspora byla proti, ale prostě existují i uvnitř Arménie různé eh, pohledy na to, jak by ty vztahy mohly být a měly být normalizovány. A pak je tady další věc, náš vztah s naším strategickým partnerem Ruskem. To je něco, eh, to je země, která hraje v Arménské republice dost zásadní roli. A pak je tady ještě navíc ruská vojenská přítomnost v Arménii a jedná se o opravdu vědomou, dobře eh, promyšlenou a racionální eh, zásadu či eh, vědomí a racionální postoje a rozhodnutí Arménie. My prostě čelíme velice závažným problémům, máme nevyřešené vojenské problémy ze sousedy, a ty mají samozřejmě hospodářské a e, vojenské e, dimenze, takže my prostě musíme za e, my musíme tady mít i bezpečnou situaci pro naše občany. Musíme je v tomto směru chránit. Jsou to lidé, kteří přežili genocidu a potřebují i tu fyzickou, eh, ten pocit fyzické bezpečnosti a ten my jim musíme zajistit. Samozřejmě eh, potřeba jednostranného eh, užití vojenské síly to prostě není na pořadu dne. My potřebujeme zmírňovat ty, eh, ta rizika a jak už jsem řekl, je prostě třeba jít cestou reform důsledně, pak eh, ta rizika zmírníme. A pokud se nám to opravdu podaří, tak eh, samozřejmě eh, se v regionu rozvine atmosféra důvěry a i samotná přítomnost nebo nutnost přítomnosti nějakých vojenských sil přestane být aktuální. A samozřejmě je jasné, že Rusko, Kazachstán, Bělorusko diskutují s dalšími e, státy společenství e, národů e, tuto otázku celní unie a my máme a my samozřejmě se k tomu také vyjadřujeme. Naše stanovisko je následující. Arménie je členem Světové obchodní organizace a my jsme do naší legislativy zapracovali všechny normy, které vyplývají z dohod VTO. Rusko si též přeje stát se členem této organizace a v, neposlední, a v posledních letech to, v tomto směru vyvinulo Rusko značné úsilí tady není eh, zkušenost eh, se zemí, eh, která by prostě měla geografickou hranici s celní unií a která by se tedy stala tím pádem součástí té celní unie. Ta celní unie mezi Ruskem Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem je něčím, e, co prostě pro nás se připadá v úvahu z tohoto e, hlediska, pokud by se k té unii nepřipojila Gruzie pak ano, ale jinak bychom neměli přímé hranice, zeměpisné e, hranice s touto celní unii a nemohli bychom se tedy stát její součástí, pouze pokud by se připojilo Gruzie. Náš politický cíl dnes je takový, a je to, vyplývá to z Eh, z, naší, eh, velké, z našeho velkého přání mít tedy tu eh, hlubokou spolupráci v oblasti volného obchodu s Evropskou unii. My v tomto směru chceme vyvinout ještě více úsilí ohledně Euronestu a dalších otázek, tak eh, opozice je následující. Eh, naše stanovisko je následující. My se tohoto procesu budeme i nadále zúčastňovat, tak jako v minulosti. Je to významné, protože tady vidíme eh, zhmotňování se významné politické platformy, na které mohou eh, poslanci a poslankyně diskutovat o otázkách, eh, které jsou vzájemně zajímavé a jsou to eh, diskuze, které mohou vést i k dalšímu podpoření evropské integrace. My se samozřejmě budeme i nadále zasazovat o to, aby tato struktura byla úspěšná. Je tady rovněž určitý počet problémů v Arménii to ano. A klíčové sdělení, které jsem vám chtěl tady předložit, je následující. E, zazněla tady otázka ohledně voleb, protože parlamentní volby e, by se měly konat za rok a my musíme zajistit, aby e, se tyto volby konaly opravdu podle těch nejvyšších evropských norem. A já si domnívám, že naše nejlepší odpověď na tuto otázku by mohla být asi tak následující. My musíme urychlit náš program reform, který realizujeme společně s Evropskou unii, abychom měli tady demokratičtější zemi, abychom, aby naše země e, měla legislativu, která bude podporovat tržní ekonomiku čím dříve realizujeme ty reformy, tím větší bude důvěra v naši vládu. To bude ta nejlepší záruka. Když tady budeme mít otevřené, spravedlivé a transparentní eh, volby podle mezinárodních norem. Bohužel eh, mám pocit, že jsem vyčerpal veškerý čas, který mi byl vyměřen. A ještě jednou vám chci poděkovat. Jsem vám opravdu vděčný za vaši aktivní účast a za vaše stanoviska, za vaše dotazy. Děkuji za pozornost. Eh, Děkuji, pane premiére. Kolegové vás přijali velice vstřícně a vaše přítomnost u nás byla spojeno s takovým poctivou otevřenou výměnou názorů. Dodal jste nám ještě další informace a doufáme, že v té vaší obtížné práci budete vyzbrojen a podpořen touto diskusí v našem parlamentu. Možná se může podniknout něco více v oblastech, eh, otázkách lidských práv a podobně. A doufáme, že na příštím setkání budeme moci zaznamenat další pozitivní kroky. Děkuji a doufám, že se brzy uvidíme. Nyní máme přestávku pět minut, než k nám dorazí pan komisař Füle.

Dear colleague, please uh, sit down. We have to begin our work. Signor commissario, come è tradizione, eh, lei è... Kolegyně a kolegové, prosím, usaďte se, začneme s naší prací. Pane komisaři, je to již tradicí, vy jste vždy zde, abyste pohovořil o důležitých okamžicích evropské zahraniční politiky, u kterých jste vždy přítomen a když se věnujete svým úkolům, tak samozřejmě vy jste přitom vždy respektoval naši práci, my jsme si toho vědomi, takže budeme pokračovat tam, kde jsme skončili minule. Nyní budete hovořit o společném eh, sdělení společně s vysokou představitelkou. To sdělení se týká partnerství, demokratie a blahobytu sdílené prosperity pro Jižní středomoří. Je to sdělení, které bylo zveřejněno minulý týden, jedná se tedy i nadále o evropskou politiku sousedství. My toto téma sledujeme s velkým zájmem. Dnes dopoledne jsme přijali dvě usměsení. Jedno se týkalo jižní dimenze a druhé se týkalo východní dimenze evropské politiky sousedství. Tato usnesení již ukazují, jak důležité toto téma je, respektive tato témata. A my jim věnujeme samozřejmě příslušnou pozornost v našem výboru. Eh, Na to eh, se stanoví také kritéria pro propůjčení statutu pokročilého partnerství. Eh, myslím si, že již víte, že náš výbor se rozhodl že založí skupinu pro monitor, monitorování situace v Jižním Středomoří. Tato skupina má tedy sledovat vývoj událostí v té, tomto regionu a samozřejmě také hodnotit a rovněž má sledovat veškeré aktivity Evropské unie v této oblasti, neboť země v tomto regionu se nachází v procesu demokratických změn, až na několik výjimek. Více již v podstatě ani dodávat nepotřebuji nyní a již se velmi těšíme na váš příspěvek k naší práci. Tímto vám předávám slovo, pane komisaři, a pokud to bude možné, nepřekračujte dobu 15 minut. Uh, um, uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost. A i já se těším na výměnu eh, stanovisek a diskuzi s monitorovací skupinou ke Středomoří, jak jste se o ní teď zmínil. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, naposled jsem tady byl 28. února a už tehdy jsme <clears throat> hovořili o tom, že události, které se začaly rozvíjet na severu Afriky, mají historické rozměry. Hovořili jsme o tom, eh, že Evropská unie by měla tyto eh, změny srdečně přivítat, protože sebou nesou lepší život pro obyvatele regionu a větší respekt respekt pro lidská práva, pluralismus, eh, sociální spravedlnost a základní svobody, které jsou eh, klíčovými hodnotami, které sdílíme. Také jsem řekl, eh, že nedávné události, e, to velmi hanlivé prohlášení, že arabský svět není připraven na tyto změny, e, jenom e, vyvrátili a samozřejmě, že takovéto změny vyžadují určitý čas. Lidé v regionu hledají cestu k hlubokým změnám a to samozřejmě nemůže přijít ze dne na den. Musí to být otázkou dlouhodobější, ale není to samozřejmě e, důvod k tomu, aby se věci zpomalily. E, teď je to sdělení z regionu jasné, není čas otálet, práce začala a musí se zrychlit. Proto také e, vysoká představitelka a další eh, přijali eh, společné sdělení ohledně posílení spolupráce s Jižním středomořím eh, s cílem vytvořit nové partnerství na podporu změn. Sdělení hovoří o těch opatřeních, která byla již přijata a o nástrojích, která tady mohou být dána k dispozici, aby se rychle podpořily stávající změny ať už v Tunisku podporou eh, těch eh, institucionálních změn, tak eh, v Libyi a jinde řešení humanitární situace. Takže teď jde o to, jak vytvořit nové partnerství vybudované na principech určitých stimulů, které by podpořily hospodářské, politické a sociální změny v regionu. My teď budeme pracovat ve třech směrech. Za prvé budeme podporovat demokratickou transformaci a výstavbu institucí. Za druhé budeme podporovat občanskou společnost a prosazovat kontakty lidí mezi sebou i prostřednictvím větší mobility. A také za třetí budeme podporovat udržitelný Eh, hospodářský rozvoj. Eh, komise je toho názoru, že teď je čas na kvalitativní změnu kupředu mezi vztah, eh, ve vztazích mezi Unií a jejími jižními sousedy, tak aby tady došlo ke skutečnému přechodu k demokracii. Tento přístup bude samozřejmě založen na společném odhodlání bránit společné soubory hodnot, právní stát a sociální společnost spravedlnost. Takže nabízíme partnerství pro demokracii a sdílenou eh, prosperitu. Především chceme dělat více proto, abychom podporovali eh, tu občanskou společnost, která se může zasadit za lidská práva a přispět k eh, stavbě demokracie a dobrému vládnutí. Toto je oblast, kde bychom chtěli opravdu maximalizovat eh, pomoc, kterou mohou členské státy eh, rychle nabídnout, aby se vytvořily platformy pro, občanské, pro občanskou společnost, politické strany, odbory a tak dále. A ještě tři hlavní politické směry směry. Za prvé je teda hlavní eh, koncepce je třeba podpořit mobilitu. To je dlouhodobá eh, žádost našich partnerů a to je také důvod eh, či možnost, jak prokázat, že opravdu chceme víc věci vzít věci za nový konec. Potřebujeme tyto věci opravdu dovést do důsledku ve všech oblastech výměny studentů, přístup k Eh, novým, dejme tomu, podnikatelským možnostem výměny eh, akademiků, eh, občanské společnosti a tak dále. A pak otázka trhu. 200 milionů mladých spotřebitelů. To je to, co představuje Severní Afrika. Má to obrovský potenciál eh, pro eh, vývoz a vytváření pracovních příležitostí. Tento potenciál se zhmotní pouze tehdy, když těm zemím umožníme, aby vyváželi to, co vyrábějí. To ve sdělení není přímo zmíněno, ale bylo to zmíněno na mimořádné eh, Evropské radě 11 11. března. My se k tomuhle budeme muset určitě vrátit. Potom otázka financování. Komise je zastáncem postupu v krocích. Je třeba tedy se soustředit na pomoc v rámci E, toho, té politiky sousedství, potom v oddílu čtyři rozpočtu jako celku a pak za třetí je třeba hledat v rezervách a v nástrojích flexibility. Parlament a rada již teď pracují na tom, aby zajistili, že Evropská investiční banka může rychle navýšit e, své půjčky jižnímu středomoří. Víme, že nám to bude trvat chvíli, než zmapujeme skutečné potřeby našich partnerů. Ale chci zdůraznit, že sdělení jde nad rámec těchto tří směrů, které jsem tady rychle vyjmenoval. Jak jsem naznačil naposled, tak jsme, když jsme diskutovali o této iniciativě, tak předseda Barroso se zeptal každého komisaře, aby uvažoval nad tím, co by se mohlo učinit v jeho vlastním eh, odvětví, v jeho vlastní eh, oblasti v tomto směru. A já mohu říct velice hrdě, že toto sdělení je výsledkem eh, tohoto snažení. Je to soubor 25 konkrétních opatření či iniciativ, které chceme realizovat v naší práci eh, vzhledem k regionu. Tyto iniciativy obsahují různé oblasti. Sociální dialog, rozvoj venkoje, venkova, makrofinanční pomoc, námořní politiku a také eh, Eh, vlastně letecký prostor, eh, letecký prostor eh, euro, středomoří a energetickou otázku. Také jsme chtěli, aby rada se vyjádřila k dvěma návrhům, které jsou již chvíli na stole aby se k ním vyjádřila odvážně. Nejprve je to aktualizace nařízení o politice sousedství, tak aby se mohlo eh, vlastně eh, využít těch eh, prostředků z minulých let, takzvaných reflows, a jde o to, aby tady vlastně ten Euromed a jeho odnož pro investice měli prostředky k dispozici. Těch je totiž velice zapotřebí. Za druhé je třeba také stanovit, definovat pravidla pravidla pro původ pravidla pro zemi původu, což velmi usnadní i podnikatelské aktivity e, v této oblasti. Pak samozřejmě je tady další e, soubor nástrojů, e, konkrétně je to také otázka programování na období 2011 až 2013 a také je tady zapotřebí nástroje na politiku dobrého občanského sousedství. My jsme prostě nic nenechali eh, jen tak ladem, využili, eh, brali jsme všechny možné eh, všechny možné cesty. Budeme potřebovat vaší velkou podporu. Parlament je zásadní, a to jak celek, tak jednotlivě pro podporu tak, abychom mohli i prostřednictvím politických stran prosazovat pluralitu v těchto nových zemích. Je třeba, abyste i vy sami vysvětlovali u sebe doma, proč jsou tyto Eh, kroky důležité, proč je těchto opatření zapotřebí a jaký výrazný posun mohou znamenat v našich vztazích eh, se zeměmi regionu. Je nám samozřejmě jasné, že ty transformace, ty eh, změny v Tunisku, v Egyptě a jinde postupují svým vlastním tempem a svým vlastním způsobem. Nějaké předem připravené řešení není něco, co by tady mohlo fungovat. Neměli bychom ho samozřejmě ani vnucovat. Toto jsou e, procesy, které jsou vlastně vedeny, e, tlačeny e, občany, lidmi. Každá země bude vyžadovat odlišný přístup. My musíme také mít dost zdrojů, jak technických, tak finančních a musíme také být schopni Eh, vlastně využít naší vlastní zkušenost eh, z těch období přechodu eh, a reflektovat tu nutnost diferencovaného přístupu. My takto budeme pracovat, budeme pracovat ve stejném stylu, jakým jsme pracovali pro vytvoření tohoto sdělení a <clears throat> budeme tedy vycházet z té revize situace, tak jak jsme ji e, realizovali v posledním roce. Samozřejmě, že naše úsilí bude jim směřováno ke všem našim sousedům vyváženým způsobem, a to jak jižním, tak východním směrem. I nadále budeme poskytovat tuto vyváženou pozornost každé zemi, která je partnerem v rámci politiky sousedství a budeme samozřejmě eh, dbát na to, aby naše vztahy s partnerskými státy byly vedeny ne na základě eh, geografických kritérií, ale na základě zapojení a eh, nasazení každého partnera a odstupňovaným přístupem. Eh, rovněž eh, vám musím říct, že eh, bude potřebovat více času ke sdělení ohledně politiky sousedství. Chceme to dobře propracovat, chceme opravdu nabídnout E, víc za víc a chceme ukázat, že e, závazky, jak budou závazky, e, které si bereme na sebe v rámci sdělení z minulého, z minulého týdne, uplatňovány. Samozřejmě z těch nejnovějších událostí je také tady celá řada lekcí, které jsme z toho vyvodili směrem k našim východním partnerům. Já jsem hovořil o 20. dubnu a to také vlastně umožňuje parlamentům, aby se ještě více na tyto otázky soustředili, aby o nich více přemýšleli a my samozřejmě musíme toto zohlednit ve našich vztazích s každým jednotlivým sousedem. A ještě než eh, věci uzavřu, tak mi dovolte se vrátit ještě eh, ke Středomoří a říct pár slov eh, k jednotlivým zemím. V Tunisku přechodná vláda přijala určité kladné kroky, politické strany byly liberalizovány, svoboda schromažďovací a svoboda projevu byly rozšířeny a také eh, byly oznámeny volby pro nové eh, ústavní schromáždění. Evropská unie přivítala tyto kroky a nabídla svou podporu. My jsme také poskytli včasnou podporu pro demokratické přechodné období, včetně příprav voleb. Zahájili jsme aktivity směrem k podpoře občanské společnosti a právního státu a budeme hledat možnosti, jak podpořit tuniskou ekonomiku. Teď Egypt. Tam eh, jsme neustále v kontaktu kontaktu s těmi přechodnými orgány. Vysoká představitelka Cathy Ashton eh, se k vám bude moci eh, obrátit eh, a informovat vás o své návštěvě tento týden v Káhyře a o možnosti Eh, setkání se s premiérem a ministrem zahraničních věcí Egypta. Doufáme, že toto všechno povede eh, k inkluzivní, široce rozkročené vládě a my jsme opakovaně eh, řekli, že jsme připraveni mobilizovat zdroje na podporu E, těchto kroků. Nechceme nic diktovat, nechceme vnucovat nějaké e, řešení, ale jsme připraveni pomoci tam, kde nás Egypt požádá a také zvýrazňujeme svou podporu egyptské občanské společnosti. V dalších zemích e, v regionu dochází k povzbuzujícím změnám. Marocký král také má v úmyslu prosadit určité reformy, které chce předložit referendu. Jordánský král má obdobné úmysly. Evropská unie eh, eh, hledí na tyto kroky a doufá v jejich naplnění, protože to vnímá jako krok k reformám, eh, demokratickým reformám v obou zemích. A teď je tady Libye. Samozřejmě jsou tady jasné rozdíl, nebo zřejmé rozdílnosti, ale všichni souhlasíme s tím, že i libijský lid si zaslouží mít možnost vytvářet svou vlastní budoucnost tak a uchopit tu šanci, tak jak to učinili sousední země. 11. března Evropská rada přijala jasné stanovisko k Libii a její současnému vedení. Zůstaneme tedy koherentní, eh, co se této politické orientace týče a také eh, hledáme jasnou, eh, těsnou koordinaci s hlavními aktéry na úrovni OSN a s Arabskou, Ligou arabských národů a chceme tedy eh, pokračovat eh, v tom, co naznačila Evropská rada, společný summit o Libyi, na kterém by se sešly eh, Arabská liga, Africká unie a Evropská unie. Eh, rovněž se velmi angažujeme eh, v oblasti humanitární pomoci na libyských hranicích a v zemi jako takové. Dosud se nám podařilo zmobilizovat 71 milionů eur v rámci členských států a o další pomoci se uvažuje. Rovněž děláme maximum pro to, abychom zajistili rychlou, eh, rychlý návrat občanů třetích států, kteří jsou teď na hranicích Libie a Tuniska. Přes značné úsilí kapacita evakuovat zůstává pod úrovní přílivu přistěhovalců a to se ještě může v následujících dnech zhoršovat. Všichni eh, z nepokojením sledujeme, jak se vojenská situace jasně vyvíjí směrem k Kadáfiho režimu. Teď se o této věci bude diskutovat na úrovni Rady bezpečnosti OSN. To ovšem neznamená, že by Evropská unie nebyla aktivní. Evropská rada jasně naznačila, že plukovník Kadáfi musí eh, složit zbraně, musí odejít eh, z funkce. To má samozřejmě velmi zásadní důsledky i eh, k naš, naší politice směrem k Libii. Samozřejmě je důležité ponechávat ty komunikační kanály otevřené, ale my přitom musíme ještě sledovat to, aby na stávající režim byl vyvinut větší tlak a musíme se zabývat zabývat možnými scénáři do budoucích měsíců. Rada diskutuje o dalších restriktivních opatřeních eh, směrem k Kadáfiho režimu a to tedy eh, může znamenat prostě i snížení zdrojů, eh, které jsou dostupné pro Kadáfiho e, režim. E, to bude mít negativní důsledky pro některé evropské firmy, ale musíme jednat konzistentně s rozhodnutími Evropské rady. Také se musíme zabývat možností e, toho, jak zintenzivnit dialog s libijskou opozicí. A v neposlední řadě Evropská unie se také zabývá možnostmi ohledně případných operací v rámci CSDP, ale tady se nebudu pouštět do podrobností. Vážený pane předsedo, předsedo, poslankyně poslanci, eh, stojí před námi historická výzva. Evropské instituce mají obrovskou odpovědnost, aby se zhostili této výzvy úspěšně a já jsem si jist, že mohu počítat s pomocí Evropského parlamentu a s jeho spoluprácí s ním, aby Evropská unie mohla přijmout nutné politiky a posílit stávající nástroje, abychom se s touto velkou výzvou vyrovnali úspěšně. Eh, e Děkuji, pane komisaři. Já tu mám 14 přihlášek do diskuse, máme na to půl hodinku čas. To znamená, musím omezit eh, projevy od začátku. Takže pan Bacevi, předseda delegace pro vztah s Magrebem, mám dvě minuty, já ani tolik nepotřebuji. Pane komisaři, pokud eh, bychom měli Oscara, tak vy byste byl asi eh, nejžhavějším kandidátem za komisi. Ale v té práci komisi a rady asi něco úplně nesouhlasí. Jdou, jde o toto ty věci, které, nebo ta rozhodnutí, která jste učinili, by se dala aplikovat na Tunisko, protože Tunisko opravdu se připravuje na přeměnu společnosti, ale co se týče Egypta, mám své pochybnosti, jaký bude mít dopad to referendum. Možná, že to nedopadne pozitivně. A Libie, to je přímo katastrofa. Je tam úplný zmatek a Evropa se dostává do nedůležité role, takže myslím, že tady ztrácíme na důvěryhodnosti v tom mezinárodním měřítku. výmluvné projevy Kadáfího, ta jeho rétorika, to může být eh, také příkladem pro Alžír nebo Sýrii protože tyto země nesledovaly o zákaz no, přeletové zóny. A jsou tu různá nebezpečí, která hrozí. Za prvé jde o to, že občanská společnost v Africe by mohla být zklamána. To je jedno nebezpečí. A také nebezpečí veřejného mínění v Evropě, protože pokud zjistíme, že slova neodpovídají činům, to je velký problém. A iniciativy směřující ke Středomoří a ztrácejí na politickém kreditu. I v komisi se hovoří, přemýšlí se o nějaké takové vázání těch prostředků, ale musíme prostě najít ty správné partnery. Já děkuji, pan Salafranka má také dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já vám děkuji jako vždy za to, že jste mezi námi zavítal a informoval nás o tomto sdělení, které bylo nedávno schváleno. A tady opravdu musíme rozlišovat mezi krátkodobými a dlouhodobými opatřeními v tom partnerství, partnerství pro prosperitu a demokracii. A jde o politické chyby, kterých jsme se dopustili v tomto regionu a myslím, že je důležité ukázat na důležité iniciativy, občanská společnost, mobilizace, mobilita, aktivity EBRD a finanční prostředky, která chce investovat Evropská investiční banka. Jsou tu další aktivity, které se pokouší postupnou liberalizaci obchodu podpořit, ale musí to být vázáno na určité podmínky. Myslím si, že je to důležité v rámci tohoto partnerství pro prosperitu. Musíme platit ten princip more and more. Čím více tedy Mm, té politické váhy to bude mít, tím to bude více akceptováno Evropskou unii. Takže opravdu to financování musí být také přeskoumáno. Já bych rád vypadal, jak to tam vypadá s mobilizací strategické rezervy, jakým směrem se tato iniciativa ubírá. A za druhé, pane komisaři, otázka toho, protože komise je politická instituce a hovořil jste se eh, o dohodě s radou. Dva členské státy v eh, OSN podalo rezoluci. Jaký je váš názor? Neměli bychom vydat nějaké rozhodnutí, protože se může stát, že během 48 hodin eh, město rebelů Bengází padne a to bude prostě zase zvrat v, v tomto. Děkuji panu poslanci Sala Frankovi a paní de Kaiser jako zástupce frakce. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já, stejně jako moji kolegové, jsem velice potěšená sdělením komise. Jsem potěšená, protože jsem slyšela, že konečně se uznává, že všichni lidé mají právo na demokracii. A že mají právo na to se o ní snažit. A že občanská společnost je nesmírně důležitá. A že, mám pro, že proto musíme nabídnout pomoc a podporu i ekonomické povahy. Můj kolega Sala Franka již poukázal na tuto zajímavou iniciativu, ale v Ono v podstatě na, v oblasti Jižního středomoří se nejedná o revoluci, ale spíš o občanskou společnost, která se probudila a která se snaží konečně prosazovat. A to je v podstatě již celé součástí dohod, které jsme uzavřeli. Z toho jsme přeci mlčky vycházeli, protože by to mělo být jakýmsi obrazem, odrazem naší Evropy, ale posud se to tam nikdy nemohlo projevit. Existují určité nové aspekty iniciativy, které navrhujete. Je tam jisté posílení určitých oblastí v rozpočtu. V podstatě za tím účelem korigovat chyby, ale mě by zajímalo, kdo se vlastně těch chyb dopustil. Zcela přesně chci znovu říct, že jsem velice potěšena tím, co jste nám sdělil, ale chci se zeptat, existují nějaké mechanismy, které by zajištěly, aby ty chyby, které jsme učinili, byly opravdu korigovány? Aby jsme to napravili? Máme vůbec nějakou kulturu ověřování výsledků, abychom ty výsledky dokázali srovnat s našimi kritérii, s jasnými, měřitelnými cíly? Jak často jsme říkali, že existují usnesení například proti tuniské vládě, jak často jsme ukazovali prstem na ten či onen nedostatek a ono se nikdy nic nezlepšilo. Potřebujeme tedy kontrolní mechanismus, který by dokázal prověřit praxi a podívat se na to, zda opravdu je v souladu s našimi krásnými proklamacemi. A pokud bychom toto měli, pokud by se nám to podařilo, tak by se, jsme se dokázali vyhnout chybám o budoucnosti. Nyní na dvě minuty pan Weigl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem členem monitorovací skupiny pro Jižní středomoří. Dnes jsme měli naši první schůzi Myslím si, že v budoucnu budeme mít mnoho dalších schůzí a setkání také na základě vaší ochoty, vašich dobré vůle, kterou jste projevil, také tím, že jste zavítal dnes večer mezi nás, do našeho výboru. Ovšem, váš projev spíše zněl jako rekviem za líbejské povstalce, kteří vlastně do toho vnesli všechno, rizikovali riskovali v největší možné míře ve snaze změnit Libii. Dnes jsme si zde v sále vyslechli celou řadu víze, že nesmíme nechat Libii eh, samotnou, bez pomoci. Stejně tak, jak Evropa nechala bez pomoci Maďarsko v roce 56. Nebo jak eh, bohužel museli zažít ve 30. letech představitelé španělské vlády, které rovněž Evropa nechala bez pomoci. Momentálně, myslím, není neexistuje nic víc než bezletová zóna, která se snaží chránit poslední část Libie, která se ještě nachází pod kontrolou povstaltu. Já si myslím, že bychom opravdu měli něco učinit. Dobře víme, k čemu například došlo ve Srebrenici. Ti, eh, kteří tenkrát eh, se tam nacházeli, těm rovněž nebylo eh, pomo- nebyla poskytnuta pomoc a to bylo také velkou chybou evropských zemí. A proto si myslím, že třeba bychom si to v příštích dnech ještě dobře zvážili. A možná by se to mohla realizovat v rámci naší společné bezpečnostní a zahraniční politiky. A další věc. Velice často se díváme na země, o kterých dnes nebyla zmínka. Například Bahrajn. To, k čemu tam dochází, přece nemůžeme jen tak tolerovat. Dále máme tedy. My jsme přeci přivítali revoluci v Líbii, povstání, plánujeme finanční pomoc Pan Tanok, prosím, na dvě minuty. Pane komisaři, blahopřeji vám eh, k vašemu prvnímu prohlášení zde na našem výboru k tomuto natolik obtížnému tématu, v tom smyslu, že chcete podpořit eh, oblast jízdního středomoří. Naše frakce udržitelně podporuje jakoukoliv podporu demokratických snah v arabských zemích severní Afriky. Právě přechná vláda v Tunisku, a to jsem si přesně všiml, minulý týden odmítla dvě islámské strany, nechtěla je dát na seznam stran, protože byly protiústavní z jejího pohledu. Byly e, nepřátelské vůči ženám, vůči homosexuálům, nebyly pro rovnoprávnost. To vítám protože strany, které se budou účastnit voleb, by měly být i demokratickými. Ten malý maršálův práv pro Tunisko a Egypt je důležitý, vyplatí se. Je důležité, abychom investovali do těchto zemí, které se nachází v našem nejbližším sousedství, ale bylo by nebezpečné, kdybychom stahovali peněžní prostředky z jiných oblastí, například z oblastí, které se týkají východního partnerství protože samozřejmě si musíme uvědomit, že zde hrozí velké migrační toky z různých oblastí. Průmysl cestovního ruchu v Tunisku a v Egyptě se zhroutil, to dobře víme, proto je důležité, abychom se z krátkodobého hlediska finančně angažovali v těchto zemích, abychom jim pomohli překlenout tuto situaci. Co se týče Líbie, Kadáfi a jeho psychopatičtí synové se vojensky prosazují v Líbě hrozí závažná humanitární krize a z bezpečnostně politického hlediska je to opravdu noční můra, to, co se tam odehrává. Takže my musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom situaci v zemi pomohli. Protože jinak budeme opět slýchat, proč Západ eh, zachránil Kosovo a snaží se zachránit Kurdy a nečiní nic pro Líbii. A nyní pan Flotr, právní Flotr na dvě minuty. Ano, já jsem vyslechla také s velkou radostí toto sdělení, ale ještě před rozhodnutím EU mm, směrem ke Kadáfímu a eh, snahám o demokratizaci Libie podpor demokracie ze strany EU, taková to velké gesto, zní poněkud podivně na, mm, ve světle těch posledních eh, událostí. Aspoň tedy ta vnější služba EU a komise, tam bychom si měli ujasnit, jaké ničivé důsledky mm, by mohli mít eh, bombardování Gaddafiho a jeho eh, synů na obyvatelstvo a demokracii. V Libii je 8 tisíc lidí, kteří eh, dostali v Tripolisu status uprchlíků, ale nejsou součástí těch programů, jak se mají potom vrátit do svých zemí. Nejrozumnější pro tyto občany by bylo, kdyby chom našli možnost, kde by se, kde by se mohli nějak nově usadit, usídlit, ale EU um, tomu nemůže dělat reklamu, pokud není ochotná přijmout uprchlíky. To si myslím, že také neprospívá tedy tomu našemu partnerství pro prosperitu uh, v Středomoří. Poslanec Kontis, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane File, je mi líto, ale myslím, že jste ještě nepochopil, že zveřejnění Evropské komise a ta opatření neodpovídají realitě. Když se díváme na to, co se děje v politické unii Evropy a vzhledem ke Středomoří a nezmínil jste se o vztahy Evropské unie s některými jinými zeměmi. Já jsem si tady pročetl těch 15 opatření, které tu uvádíte a ty, týka, ty se týkají těchto zemí. Já k tomu chci poznamenat toto. Do nedávné minulosti Evropská eh, unie spolupracovala s tímto diktátorem a podporovala jej, proto v podstatě je spoluzodpovědná za tu současnou situaci a měla by se nějak zasadit o odstranění těchto diktátorů. Teď prostě se nechává tomu vývoji volný průběh. My neklademe naše nějaké požadavky, ale necháme, aby se věci děly sami svou cestou. A já mám dojem, že tato eh, pochybná politika vzhledem k tomuto regionu nedoznala nějaké správné změny a korektury. Tato prohlášení se netýká jenom diktátorů, ale jde také o otázky ekonomické a o životy lidí, kteří si přejí lepší ekonomickou budoucnost obecně. Ale vaše opatření se neubírají tímto směrem. A poslední věc, nepřebíráte také odpovědnost za reakci eh, na tyto diktátory. Myslím, že Evropa by byla příslušná k tomu, aby eh, nějakým způsobem napomohla odstranění eh, těchto diktátorů, aby nemohli vykonávat dále svůj úřad, ale tady Evropa se omezuje jenom na iniciativy pana Sarkozyho a nebere to vážně. Dobře, takže teď hovořili veškeré frakce a omezíme další přihlášky do diskuse na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl vyslovit takovou malou poznámku, pozorování. Možná všichni budeme souhlasit s tím, že partnerství se má zakládat na demokracii, podpoře občanské společnosti, ekonomických aspektech a tak dále, ale mimo tuto dohodu bychom měli také vylepšit eh, nebo zdůraznit naše kritéria. Za prvé eh, je to takový diferencovaný přístup k těm různým zemím. Já bych chtěla vědět, zda v blízké budoucnosti máte také v úmysl založit projekt, partnerství, eh, lepšího partnerství a cestovní mapy s těmito zeměmi. Evropská komise eh, o tom hovoří, ale není tu žádné řešení pro lepší pojetí této unie. Děkuji. Pan Gomáš. Váš dokument je velmi dobrý ale nebude stát ani za ten papír, na kterém je ten dokument napsán, když eh, se to naše úsilí eh, slibí nepodaří. Paní eh, Ashton může klidně eh, hledět eh, a hledat další možnosti nějakých těch zjišťovacích misí jinde na světě, ať tam klidně zůstane, pokud se k ničemu nebude. Ty lidé čekají na to, co uděláme. Vy jste se zmínil o podnicích, o evropských podnicích, které údajně se bojí toho, že budou e, zasaženy e, zmrazením kapitálu. A to je přesně to, co si naše veřejné mění myslí, že to je právě důvod, proč e, zpomalujeme tu možnou akci, proč to prodlužujeme, proč se nic neděje, proč to vypadá, jak to vypadá v Bahrajnu, proč nezmrazí nikdo kapitál Mubaraka. Naše delegace jede do Egypta, do Káhyry a doufám, že dostaneme na to nějakou odpověď já se prostě musím vůči tomuhle ohradit. Celou eh, dobu tady eh, jsme neměli možnost kontaktu s lidmi, kteří teď bojují za demokracii, ale my jsme se o to stejně snažili. Parlament eh, sehrál velmi závažnou roli a komise by to teď mohla využít. A vy především, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, já jsem eh, opravdu eh, rád, že dáváte tomuto eh, tématu politice sousedství takový význam. Dokument si velmi bedlivě přečteme. Myslíme si, že opravdu jde o to podpořit ty revoluce a ty e, změny, ke kterým dochází, e, protože lze doufat, že dospějí k demokratickým, skutečně demokratickým režimům. A je tady ještě otázka statutu se spolupráce se zeměmi hospodářsky pokročilými, ta by se mělo asi také řešit. Myslím si, že je důležité zdůraznit úlohu investic Evropské unie v těchto zemích. A pak je tady také role e, finančních toků. A co se týče obchodních výměn, tak byste se asi měl seznámit se zprávou, kterou jsme minulý týden přijali v Štrasburku. E, zemědělství a mezinárodní obchod byl to eh, text, který byl velmi eh, široce přijat. Eh, řada subjektů se domnívá, že jsou ponechány strany stranou zemědělská, zemědělské subjekty jsou především tohoto názoru. Hovoří se tady o nějakých form, normách, sanitárních formách, které musí být respektovány a tak dále. Je třeba si uvědomit, že zemědělství je opravdu diskriminováno Pan Karilov, jedna minuta. Děkuji, pane komisaři. Budu stručný. Máte e, můj plnou podporu, e, obecně řečeno, vzhledem k tomu, co navrhujete. Ale chci reagovat na obavy e, svých kolegů a chtěl bych vás požádat, abyste reagoval na jeden velice možný realistický scénář. Za pár dnů budou Kadáfiho síly v Bengázi Eh, a víme, jak to bude vypadat s povstalci, tam prostě potečou potoky krve a my máme eh, ty námořní lodě, americké i evropské, eh, jsou tady mezinárodní vody Eh, za Bengázi a co my jako politici budeme eh, říkat. Eh, jsou tady dvě možnosti. Jedna z nich je zapojit se do toho a zachránit ty lidi nehledě na bezletové zóny, nehledě na cokoliv. Druhá věc je vyzvat je, aby utekli, protože pokud zůstanou tam, aby se dívali, co se bude dít, tak to je prostě něco hrozného. Děkuji kolegovi Kirolovi a pan Ungoriano na jednu minutu. Pane předsedo, děkuji. Pane komisaři, 16. února E, dopis iniciovaný Francií a e, podepsaný několika e, zástupci členských států Unii. Je, byl poslán baronce Ashton, hovořilo se tam o určitých finančních zdrojích, které by měly být převedeny na úkor východu směrem na jih. To je podle mého názoru špatné z tří důvodů. Je to prostě nejprve nedostatečně kvalitní statistická údaje, za druhé eh, by to mohlo nechat vzniknout velmi nezdravému antagonismu. A za třetí by mě zajímal váš názor na tuto iniciativu a její dopad na politiku sousedství. Děkuji. Děkuji a teď paní Lokbíle na jednu minutu. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Základní rysy vašeho dokumentu, o těch jsme eh, diskutovali také ve výboru pro lidská práva a tam jsme ještě nedostali odpovědi na jednotlivé otázky. To první je to, co říkala paní Flotr. Co bude s těmi migranty se Somálska, z Eritreje, kde UNHCR již ve čtvrtek požadovalo, aby se o ně Evropská unie postarala, aby pomohla při evakuaci a přijímání. A to druhé, máte v programu popsány úlohy Frontexu této situaci, tedy že má chránit hranice, ale má také pomáhat. A jak eh, vlastně eh, to mám vidět v souladu s tím, co dnes zveřejnil Financial Times, je tedy Itálie odmítla přijmout eh, loď s migranty z Líbie, což je země, kde probíhá občanská válka. Takže se vás ptám, co můžete udělat pro to, aby uprchlíci ze zemí, kde je občanská válka, mohli být přijímány u nás v Evropské unii. Děkuji. Děkuji paní Lochpilerové. Nyní máme ještě čtyři minuty. Budeme moci přetáhnout o, čtvr, o čtvrt hodinu, takže budeme mít dostatek času na zodpovězení veškerých otázek panem komisařem. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za vaši pozornost při mém úvodním slovu a za e, vaše připomínky a dotazy. Domnívám se, že je třeba říct či říkat znova a znova, že to, čeho jsme svědky na jihu, má obrovské e, proporce a zároveň e, úvahy v Evropské unii a v hlavních městech členských států a v Bruselu, v komisi, v radě a v tomto e, sídle Evropského parlamentu e, budou mít obdobný charakter. Já v to pevně věřím. Určitý počet vašich otázek a pak se budu zabývat e, specifickými dotazy jsou otázkami, které by eh, se spíš měly obracet k Cathy Ashton. Eh, jistě chápete, že eh, že i když velmi příznivě a s pochopením eh, hledím na řadu vašich eh, připomínek, tak je eh, pro mě v tuto chvíli v těchto souvislostech obtížné se ke všemu vyjádřit. Nicméně dobře víte, že já se nikdy ne zdržuji toho, abych v nějakém omezeném formátu o těchto věcech eh, opravdu velice dohloubky diskutoval. Zpráva, kterou dnes předkládám, je zaměřena do budoucna. Já se také rád dívám do budoucna. Eh, takže pár připomínek k našemu Slyšel jsem eh, pár připomínek k našemu způsobu eh, cesty malých kompromisů tady a tam a tak dále. Ale chci eh, vás požádat o určitou podporu. Nabízím určitou, určité partnerství pro změnu mezi komisí a parlamentem, abychom to tentokrát opravdu zvládli abychom to udělali správně. Co musíme pochopit? E, prostřednictvím tohoto sdělení o Středomoří jsme vlastně poskytli odpověď pouze na ty jednoduché dotazy. E, na otázku, co je Evropská unie připravena učinit a jak daleko je připravena jít e, v případě jižního sousedství zemí, které se vydávají na E, cestu směrem k demokracii a které jsou v období přechodu. Ale ony jsou tady další otázky, obtížnější. Co budeme dělat se zeměmi, e, které e, prostě o reformách zatím neuvažují nebo s nimi postupují velice pomalu. Co dělat se zeměmi, které vlastně vůbec nereflektují ty změny v regionu? A myslím, že je pro nás důležité pro všechny pochopit, že sdělení, které dnes přijímáme, není něčím, co je přijímáno izolovaně. Je tady vlastně celý ten proces revize politiky sousedství, který probíhá. A ten by nám všem Eh, měl poskytnout odpovědi na ty obtížnější dotazy. A já doufám, že prostě nebudeme uhýbat před odpověďmi na eh, další otázky, a jsem to ostatně řekl v tomto výboru i jinde, otázku, eh, která se končí, eh, která se týká tedy toho, o co vlastně jde v tomto eh, jižním a východním partnerství. Takže tato tento dokument je vlastně jak nástrojem, tak určitým strategickým textem, strategickou vizí. Jaký mechanismus budeme tentokrát potřebovat? Za prvé je to samozřejmě můj závazek směrem k vám, směrem k vašemu výboru, za druhé, je to závazek celé komise směrem k sousedství. Bylo to zmíněno jak vysokou představitelkou, tak předsedou Barosem eh, v tom smyslu, eh, že tady vlastně v tom druhém období bude hodně věcí vyplývat z přístupu k politice sousedství. A e, ta politika sousedství se stává čím dál tím víc něčím, co berou za své e, ostatní komisaři. A pak ještě něco. Poprvé s nástrojem po přijetí Lisabonské smlouvy máme možnost dát peníze tam, kde máme své zájmy. Už teď tady nemáme nějaké nekoordinované úsilí, někdo by možná řekl dokonce konkurenční eh, snahy eh, na jedné straně snahy společenství, na druhé straně straně e, snahy e, společné zemi, e, zahraniční a bezpečnostní politiky. My teď opravdu hodně angažujeme se v takových prakticky každodenních interaktivních konzultacích mezi námi a radou, abychom se v této nové politice dobrali jaksi prosazování společných zájmů. Já jsem dnes eh, požádal předsedu a své kolegy, aby se soustředili na toto sdělení, které jsme přijali 8. Eh, března. Chceme být efektivní v rámci všech těchto 25 eh, konkrétních opatření. Chceme telegraficky krátce říct, kdo bude za co odpovědný, jakou cestovní mapu vidíme pro implementaci těchto opatření a zároveň jsem požádal kolegium komisařů, aby vytvořilo, eh, podpořilo vytvoření takové eh, řídící eh, pracovní skupiny, která bude dohlížet na implementaci těchto 25 opatření koordinovaným způsobem. A tato řídící skupina, tam samozřejmě budou zástupci jak Evropské služby pro vnější činnost, tak komise. Rovněž jsme dnes začali E, další důležitý a nutný proces, který bude pokračovat po určitou dobu. E, díváme se na ty národní indikativní programy všech našich sousedů. Začali jsme s jihem a budeme také hledět směrem na východ a díváme se na to, zdali máme technickou pomoc a finanční pomoc tam, kde, bychom, kde říkáme, že ji chceme mít. A pokud zjistíme, že tomu tak není, tak eh, chceme přesměrovat tyto věci. A já budu eh, připraven se sem vrátit eh, do parlamentu a zúčastnit se v takovém formátu, který si vyberete, Eh, jednání o těchto otázkách. Jsem připraven o tom s vámi diskutovat, aby se zajistilo, že budete mít prostě eh, transparentní představu, že budete mít důvěru v to, co my děláme a že děláme opravdu to, co říkáme, že chceme dělat. A k některým těm otázkám. Eh, pan poslanec Salafranka se ptal na eh, takovou revizi toho financování. Kromě toho, že budou mobilizovány finanční prostředky pro řešení krátkodobých potřeb, eh, tak se také soustředujeme na ty národní indikativní programy a nehovoříme o malých částkách. Hovoříme o nějakých čtyřech miliardách eur na let ta 2011 až 2013 pro celý region. Rovněž e, máme tady oddíl 4, e, ne snad rezervy, E, tady nejsou nějaké peníze, které by se čekaly tam či onde a jenom na to, až je použijeme. My se díváme na stávající programy a e, srovnáváme to s potřebami našich sousedů a klademe si otázky. Potřebujeme e, ty peníze víc tam, kde jsou teď, a nebo bychom je lépe využili, pokud je budeme eh, používat v politice sousedství. Já si myslím, že je příliš brzy eh, na to, abychom o tomto hovořili do větších podrobností, ale je to velmi rozsáhlé. Některé ty finanční prostředky, o kterých hovoříme, jsou opravdu značné. A samozřejmě kromě toho je tady ještě další zdroj finančních prostředků a to je partnerství mezinárodních e, finančních institucí. My toto také e, prosazujeme a podporujeme a hledáme inovativní způsoby, jak financovat e, lepší využití také těch nástrojů, investičních nástrojů pro politiku sousedství a tak dále. Ale co se týče restrukturalizace či revize procesu v rámci e, toho e, e, co jsem teď řekl, tak to je hotovo a já samozřejmě vás budu informovat o tom, o jakých finančních částkách tady hovoříme. Myslím si, že paní poslankyně De Keyser měla velice důležitou otázku ohledně mechanismu. Tady to vlastně e, lze ukázat e, třemi různými způsoby, jak to funguje. Já se k tomu jistě příště vrátím. My na tom, nad tím všichni přemýšlíme, nejenom my, byrokrati v Bruselu, ale i členské státy. Mně věřím, že ty dramatické změny, které teď sledujeme, budou následovány e, e, s těmi správnými činy, poté co byla vyřčena ta správná slova. Máme mechanismy, máme myšlenky pro to a nápady e, pro to, jak to dělat správně. A to, že váš parlament v tom hraje závažnou roli, je mimo veškeré pochybnosti. We, we are, uh... Paní Folter se ptala na více věcí. Ty specifické skupiny eh, eh, eh, uprchlíků se speciálním statutem. Já musím říct, že jsem nebyl přítomen na Evropské radě v pátek, ale Eh, na kolegiu eh, komisařů se tato otázka řešila a eh, kolegyně komisařka Georgieva se zavázala, že bude kontaktovat členské státy a pokusí se najít řešení pro co největší počet lidí. A a z toho, co e, jsem řekl, tak byste možná mohli vyvodit, že e, v tuto chvíli nejsem zastáncem toho, aby se peníze přesunuly z východu na jih. Ale myslím, že jistě chápete už teď, že jsem tím, kdo je proto, aby se peníze použily tam, kde se dějí reformní procesy, skutečné demokratické e, procesy přechodu k demokracii. A já doufám, že e, bude e, Evropa uvažovat o těchto změnách na jihu a že tak učiní i naši východní partneři a že využijí maximálně a co nejlépe zdroje, které mají k dispozici. Otázky ohledně lidských práv, a to byla jedna z posledních otázek, jsou velice, velice závažné a je třeba je řešit. Já už jsem prostřednictvím svých kolegů eh, naznačil, že jsme připraveni se, a já jsem připraven také se dostavit do eh, podvýboru pro lidská práva a <clears throat> také eh, nějaké kontakty eh, založit a učinit i z tohoto aspektu důležitou součást naší politiky sousedství. A s tím bych asi, pane předsedo, skončil. Non solo preciso, ma anche conciso, davvero. Výborně, to nebyly jenom přesné odpovědi, ale i stručné. Tak já si myslím, že vypatříte opravdu k těm komisařům, kteří sem nejčastěji nezavítají a pracují opravdu efektivně. To byla ožehavá témata. Nebylo jistě možné všechny uspokojit a vědět všechny otázky, ale domníváme se, že eh, toto setkání bylo velmi příjemné, klad, s kladným výsledkem, tak jak tomu bylo v minulosti a bude jistě i v budoucnosti. Přejeme vám všechno nejlepší, mnoho úspěchů v práci a aby naše vztahy dále kvetly. Myslím, že jste si také od nás něco odnesl, nějaké podněty, eh, které vám pomohou dostat té povinnosti a setkáme se 22. v 9 hodin.